Okay, colleagues, I'm going to start the meeting uh, because time is, is very. Milí kolegové, zahájím naše dnešní schůzi, protože čas je cený. Nejdříve k pořadu jednání. Máte někdo něco k pořadu? Ne, děkuji. A nyní oznámení předsedy. Já vám chci pouze sdělit, že po 30. září, o té schůzi koordinátorů, tam v podstatě nic nového nebylo. Dále Další informace se jedná návštěvy delegace. Musíte si vybrat, kdy toto chcete absolvovat a potom k veřejným slyšením a studiím následným kroku v oblasti dopravy. Nechceme si vyžádat v, této, v tomto legislativním období žádnou novou studii. Toto bylo rozhodnutí, které padlo na zářijové schůzi koordinátorů a nyní ke komitologii. Tam zde máme newsletter číslo 20 z 23.9., který jsme vzali na vědomí. To je tedy e, informace ze zkouze koordinátorů 30. září. A pak už máme jenom jednu věc. A sice železniční balíček. Takže já si tady e, spořádám věci a pustíme se do toho. Nejdříve ale musíme eh, schválit zápis ze schůze 16. a 17. září. Všichni spokojeni. Děkuji. Takže čtvrtý železniční balíček. Vážení kolegové, máme čas jenom do 6.15 a rád bych vám připomněl, že tohle je úvodní rozprava. Takže bychom se měli pokusit neopakovat všechno, co všichni říkají, Mým cí, všichni, co, co říkali ostatní tedy, nejdřív bych chtěl se podívat na zprávu pana Elka Dravýho, eh, potom to probrat eh, s eh, stínovými zpravodaji, potom pana Groše, potom stínový zpravodajové, potom výbor regionu a potom komise a potom otevřeme rozpravu pro další poslance k jedné nebo oběma zprávám. A potom to tež uděláme u paní Bilbao, pana Kramera a pana Zíleho. A tím se dostaneme ke zprávě pana Kohlíčka, která byť je důležitá, nemá tolik eh, pozměňovacích návrhů jako všechny ostatní. pokud tedy tedy eh, souhlasit takhle, tak eh, vás poprosím, abyste vždycky dodržovali čas. Dám čtyři minuty zpravodajům, tři minuty stínovým výboru regionu dám eh, jednou pět minut a, a komisi dám pět minut uh, Elka Drahovýmu a Grošovi a tři minuty eh, k Bilbao Kramezírovi a dvě minuty ke Kohlíčkovi. A potom jakýkoliv další poslanec dostane dvě minuty. A doufám, že v té fázi se nám, nebo s tímto se nám pokud takhle se Takhle, takhle to zvládneme eh, všechno na čas. Teď dám čas Saidu El Kadraimu a pouštím hodiny, čili máte na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Já tady, vážení kolegové, eh, mám eh, tu čest, že si můžu vzít slovo jako první, protože moje zpráva dostala nejvíce pozměňovacích návrhů a máme tedy před sebou největší Eh, objem práce. Nejdříve bych chtěl eh, připomenout, z jaké eh, filozofie jsme vycházeli při své činnosti. Závěrem bych, tedy začátkem bych chtěl říci, že liberalizace může být cílem osoby, ale ne pro mě. Může to ale být instrument k tomu, jak nastolit určitou dynamiku pomocí určitých stimulů. Pokud s otevření trhu půjde eh, s posílením eh, sociálního zabezpečení eh, pracující, s náležitou organizací například vstupenkového systému a dalších věcí a s vyvážením některých podnikatelských činností a celkové dopravní obslužnosti, tak aby si lidé mohli vybírat třešničky na dortu. Je třeba, abychom sítě oddělovaly tak, aby byly přístupné pro veřejně, aby eh, všichni eh, pasažeři mohli eh, užívat nové služby, aby se zohlednili heterogenita sítě a odlišné organizační struktury a také zkušenosti, které už jsou s otevíráním trhu. Čili pro mě je hlavní otázkou, jak Eh, se eh, zlepší situace pro cestující v každé eh, zemi. Pokud je o strukturu, tak o tom už jsem hovořil dříve a myslím si, že tam můžeme podpořit ty dohledové orgány a můžeme také tedy tlačit na vertigárně integrovanou strukturu. K tomu byla podána řada pozměňovacích návrhů. Potom kolegové podávali Eh, tedy dohromady 540 pozměňovacích návrhů. Eh, jsou to velice různá témata. Už jsem o tom hovořil na začátku. Eh, na jednu stranu k struktuře, to je samo o sobě téma, potom otevření té trhu, potom je tam ten samotný rozsah, potom vstupenky nebo vystavování vstupenky, sociální aspekty, koordinační výbor potom eh, role eh, eh, dozorčího orgánu a tak podobně. Myslím si, že především půjde o to, abychom se zbavili dogmatů v diskusi, abychom tedy v nadcházejících týdnech se k tomu stavili pragmaticky. Měli jsme už celou řadu setkání se stínovými zpravodaji, máme jich také řadu naplánovanou tak, abychom se na konci listopadu dobrali výsledku. Většina pozměňovacích návrhů eh, byla podána ke struktuře eh, článek 7 a 7a až e, což eh, pro řadu kolegů jsou tedy hlavní priority očividně. A liší se to tedy od úplného škrtnutí částí návrhu komise a návratu k přepracovanému znění recastu, až k e, tomu, co jde daleko e, za návrh komise, čili někde tam budeme muset nalézt e, prostřední cestu. Pokud je o otevření trhu, tak to jsou věci jako vztahy s PSO, tedy s tématem PSO, to se vrací pravidelně. Potom je tam také celá řada pozměňovacích návrhů k stupenkám pardon, k jízdenkám, omlouvám se, tlumočník. Tam myslím, že se k tomu musíme postavit jako parlament zcela jednoznačně a um, myslím, že uh, to předběžně stačí. Uh, každopádně chci vyjádřit svoji dobrou vůli a uh, říci, že budeme tvrdě pracovat na dosažení dobrých výsledků. Děkuji. Děkuji a teď pan Kančan, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také kolegovi al Kadraoui za práci, kterou důvost odvedl. Části jsme, jsme na některých schůzích spolupracovali a dařilo se nám. Já tady předpokládám, že Základní princip veškerých těchto opatření je právě otevření trhu. Protože pokud nedojde k otevření trhu, pak můžeme předpokládat, že mnohé z toho, co tady říkáme a činíme, vůbec k ničemu nepovede. E, ale v celé řadě pozměňovacích návrhů, podle toho, jak jsem to viděl, Vidím, že těch navrhovaných změn je mnoho a nemohu se detailně vyjadřovat ke všemu, ale mám z toho takový dojem, že mnoho z těch navrhovaných změn podporuje návrh komise a tím se zasazuje o to, aby jsme měli eh, na evropských železnicích více liberalizace a zároveň vytvořili společný evropský železniční prostor. Toto je velmi důležité, je důležité, aby to nebylo rozmlženo nějakými výjimkami a omezeními. Abychom tady neměli situaci, že tady budeme mít jaksi dvojí perspektivu z národní úrovně. A dále, dříve než se dostaneme k tématu governance práva, tak bych chtěl zmínit, že Tady máme národní oblast rozhodování, kde jsou národní kompetence a evropskou úroveň, kde jsou evropské kompetence. To je pro mě zásadní právě z hlediska zprávy, neboť si myslím, že tento aspekt že by se na ně nemělo nahlížet na to, tak jak to činí někteří kolegové a kolegyně. tedy polížejí na to z vlastní perspektivy, mají svá vlastní omezení. Zde jde skutečně o to, abychom tady měli nediskriminovaný přístup k železniční síti a zároveň, abychom umožnili vytvoření synergií, a to v souvislosti s rozvojem takto komplexní oblasti, jakou oblast železniční dopravy je. Takto získáme možnost skutečné uh, plného otevření trhu budeme mít evropské úpravy, které budou eh, společně s národními úpravami z to vytvořit tu governance, tu zprávu nejdůležitějších funkcí železnice. Toto souvisí i s jedním mým pozměňovacím návrhem a Souvisí to rovněž s náklady, které jsou důležité pro to, abychom umožnili svobodný přístup k sítím. Co se týče vystavování jízdenek, zde jsem předložil pozměňovací návrh, kde mi jde o to, abychom vytvořili jasné poměry. Aby poskytovatelé mohli skutečně operovat všude, tak abychom měli skutečnou konkurenci. Potřebujeme Eh, harmonizované vstupenky, tak aby bylo možné kombinovat a aby bylo možné na ně jezdit i spoji, eh, které nabízejí jiní operátoři. To je důležité. Děkuji, pane Kančane. Já vím, že to bude těžké, ale jedině takhle eh, to můžeme projít, takže pan Debakr tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve děkuji eh, zpravodaj a kolegům. Jedná se o celý balíček pozměňovacích návrhů, které budeme muset projednat. Eh, celý balíček, eh, které z mého pohledu oslabují návrh komise. A to je přesně to, co tady nesmíme udělat. Komise se snažila, aby vytvořila perfektní systém do počátku a mm, my jsme před několika týdny se snažili tady zabývat se recastem a musíme e, říci, že e, rozhodně e, nechceme to stávající znění nějak oslavovat. Dnes tady před sebou máme několik témat. Za prvé otázka řízení. To je, vždycky naše frakce říkala, že otevření trhu potřebu, znamená srovnání podmínek pro správce infrastruktury i pro operátory a Potřebujeme co nejčistší a nejzřetelnější eh, systém řízení. Vím, že v parlamentu eh, vůbec není jasná ještě většina eh, pro toto, čili nejlepší bude asi ukončit debatu o finanční transparentnosti a hlavně se pustit do tohoto. Návrh komise s těmi čínskými zdmi stejně tak i jako ten návrh k unbundlingu má šanci na většinu, ale Myslím si, že pokud nedostaneme většinu, tak se musíme, musíme zamyslet nad eh, tím, jak eh, zachovat ty eh, čínské zdi alespoň u finančních toků a ještě je posílit. Samozřejmě jádro věci je otevření trhu pro vnitrostátní přepravu cestujících. Zkušenosti ze Švédska a z Finska jsme zaslechli tady na výměně názoru první na výboru s komisí. A otevření trhu a konkurence e, vedlo k e, zvýšení e, kvality. Švédsko a Británie, tyto, to jsou země, které se dostaly nejdál. Potom tady máme test hospodářské rovnováhy, k tomu jsme dali celé řady, celou řadu pozměňovacích návrhů, tak aby stávající služby mohly zůstat tak, abychom eh, nemohli úplně uzavřít trh kvůli zachování rovnováhy. Potom, eh, pokud jde o vystavování jízdních dokladů, tak tam se musíme snažit jak co nejtransparentněji eh, toto zařídit. Musíme se bavit o technické stránce toho, jak to udělat. Samozřejmě nezávislý regulátor je na nejvíc důležitý i nadále čím silnější bude regulátor, čím více bude moci regulovat trh nebo organizovat trh, tak eh, se musíme postarat o to, aby, jej nemohl, aby nemohl trh oslabovat. A, takže určitě před námi je ještě celá řada obtížných kompromisů. Děkuji, děkuji pane Debakře a eh, rád bych a, eh, přivítal návštěvníky pana uh, Lichtfrieda a potom někoho tady také z Rakouska a zelení aktivisty, zelené aktivisty z volebního okrsku pana se Vítejte vřele na našem zasedání. Teď paní Durante eh, si vezme tři minuty za pana Míseho. Eh, Děkuji. Chtěla bych poděkovat panu zpravodaji za obecné informace, které sdělujeme, ale myslím si, že existují tři body, na kterých bych trvala. První se týká kompetencí. Kompetence, které má komise, nebo které chce předat komisi provozovatelům infrastruktury, není vhodná. Jde o to, aby byl vytvořen skutečně nezávislý orgán. A také kontrola ze strany veřejnosti musí existovat. Ti, jen ti, kteří spravují infrastrukturu, nesmí zneužívat monopol, za prvé. Za druhé, Jedná se o neskriminizaci mezi jednotlivými provozovateli o jejich přístup k síti. Tady potřebujeme skutečně velmi silný regulační orgán. A existují správce infrastruktury, Otázka je, do jaké míry by měly být odděleni od provozovatelů. Mluví se o takzvané čínské zdi mezi oběma subjekty. Kdyby to bylo organizováno formou holdingu, tak je to komplikované. Kdybychom chtěli postupovat tak, jak to chce komise, tak bychom určitě ztratili určité synergie a bylo by to také důvodem pro zvýšení nákladů. Určitě by to neprospělo systému a e, nelze ubírat tam, kde celá věc dobře běží a na druhé straně například e, mírnit závazky veřejné služby, jako například nákladní přes dopravě volný přístup tam, kde je to dobré po systém a nejen proto, aby se snižovaly ceny. A integrovaný prodej přepravních dokladů, tam musíme skutečně do, jisté míry zkontrolovat, do jaké je možno tento systém opakovat. Pan Vlasák. Mr. Vlasák for the ECR, three minutes, please. Thank you. Noty. I would like to switch to my native language, Czech. Já budu hovořit česky. Dovolte poděkovat zpravodaji za jeho návrh a i za jeho eh, závěr jako takové. Eh, podporuji ho jej v zavedení jednotných prodejných míst a systému prodejí zdenek, protože jsem přesvědčen o tom, že to je velký přínos pro zákazníky. Plně si však uvědomuji technickou náročnost zavedení tohoto systému. Chtěl bych vás v této souvislosti upozornit na seminář, který eh, pořádá STOA k e-ticketingu, který se koná tuto středu od 10 hodin. Pokud se podívám na další eh, pozměňovací návrhy, velmi oceňuji, že u většiny frakcí lze nalézt snahu o otevření trhů, stejně jako o oddělení správce infrastruktury od jednotlivých dopravců. S ohledem na zmíněné oddělení jasně podporuji pozměňovací návrhy zaručující shodné podmínky pro všechny členské státy, co se týče výběru mezi holdingovou strukturou a zcela odděleným modelem. Jednoznačně však odmítám jakékoliv omezující podmínky, které by v případě některých zemí v budoucnosti vyloučily přechod od jednoho modelu ke druhému. Mimo odmítnutí popsané dvojkolejnosti pravidel ve svých pozměňovacích návrzích zohledňuji, že v případě holdingové struktury může docházet k diskriminaci dopravců i v dalších komisí nepopsaných oblastech, jako je například rozvrh plánovaných i neplánovaných opravných prací či odměňování zaměstnanců. Poslední důležitou oblastí, kterou pozměňovacími návrhy upravuji, je zapojení zástupců odběr, odběratelů železničních služeb v jednáních o záležitostech, které se jich jako zákazníků přímo týkají. Jedná se především o transparentnost cen a nabízených služeb pokud se železnice má stát cenovou i kvalitní alternativou k silniční dopravě, není možné, že jako zákazník nebudu mít jasné a transparentní informace, za kolik a kdy přesně mi bude zásilka doručena. Děkuji za pozornost. Thank you, Mr. Vlas. Mrs. Wills, three... Děkuji, pane Vlasáku, paní Wills, tři minuty. Děkuji mnohokrát. Má frakce již od samého počátku vyjadřovala svou kritiku eh, vůči tomuto balíčku a je jedinou frakcí, která tam má pozměňovací návrh na zamítnutí. Chceme, abychom se vrátili ke stávajícím strukturálním požadavkům, které byly obsaženy v té líkastové mm, směrnici, které umožní několik modelů zprávy. Návrh komise tam má velice přímé požadavky, pro nás je to příliš omezující a myslíme si, že je to nebezpečí pro přiměřené uplatňování zásady subsidiarity. V našem pozměňovacích návrzích jsme jasně ukazovali, ukázali, že chceme, aby i nadále existovala možnost integrovaného podniku dosavadní bilance liberalizace nám skutečně nedává žádnou příčinu pro to, abychom nějakým způsobem omezovali pluralitu, stávající pluralitu ženovničních podniků pomocí nějakých nových norem a v extrémním případě tady měli skutečný model, pouze ten model přímého unbundlingu. My tedy nesouhlasíme s pozicí, zejména s pozicí EPP a ALD, kteří si přejí plný unbundling a vidí v tomto jedinou cestu a zcela vylučují tu možnost, aby železniční podnik si zachoval vertikálně integrovaný model. Ve článcích 7a, 7b a 7c, tak jak to navrhla komise, a jedná se o ten model tak, té takzvané čínské zdi. Toto by po nás nevedlo k větší efektivnosti a ani by to nepředstavovalo přidanou hodnotu pro železniční odvětví. Stávající důležité funkce máme velice dobře obsaženy ve směrnice 2012-34 a měli bychom se toho držet. Je pozitivní, že i další poslanci, zejména z frakce SAD, mají pozorný názor. Je zvláštní, že velké množství pozměňovacích návrhů jde tím směrem, aby se vyškrtly té pasáže z textu, jak to navrhla komise. Často od různých frakcí eh, pochází podobné pozměňovací návrhy, což jasně ukazuje, že mnoho aspektů tohoto textu, či dokonce text sametný, není nutný a měli bychom se zachovat statut quo. A nyní poznámka k debatě, která se týká Eh, toho regulačního orgánu. Zde je důležité, abychom si uvědomili, že, technický, že má technický mandát, jak to rozhodčí, a nesmíme na ní dávat úkoly politické. Děkuji. Thank you, Mrs. Wills. Can I now ask Mr. Mang... Paní Wills, teď bych požádal pana Mangana z výboru regionu aby eh, nám představil eh, názor výboru regionu a předpokládám, že budete hovořit celému balíčku. Máte slovo. Oui, je vous remercie, euh, monsieur le président, de me donner... Děkuji vám, pane předsedo, za to, že jste mě udělil slovo. Řeknu jenom pár slov, co se týče stanoviska výboru regionů, které jsme jednoznačně schválili během posledního plenárního zasedání. Uh, a je k dispozici také v anglické verzi. Já jsem byl jediným zpravodajem v výboru regionů, takže jsem se soustředil na to, co se nám zdálo být nejdůležitější ohledně eh, místních přepravních orgánů. My jsme se zaměřili na reprezentaci eh, těchto organizací v různých eh, státech. Je třeba vědět, kdo je správcem infrastruktury. Velmi často správce infrastruktury používá také tu infrastrukturu, která je organizována a hlavně také placena místními orgány. To je všechno teda, co se týká té zprávy. Snažili jsme se zabývat také těmi transportními přepravními plány, které jsou důležité v rámci liberalizace, ale které by měly skutečně sloužit jako určitý vektor eh, pro liberalizaci eh, hlavně přeshraničních a mezinárodních spojení. Vím, že tady existuje velké nebezpečí, že budou existovat takové eh, spojení, která se budou zabývat pouze určitými regiony, což znamená, že by skončila na hranicích. Musíme teda mít na mysli dobrou přeshraniční propojenost. Co se týče otázky, jak zjednodušit eh, osud eh, provozovatelů, anebo co udělat v rámci změny provozovatele, tak eh, jsme nahony vzdálení dogmatismu, ať už udělování veřejní zakázek nebo i v jiných oblastech. Jsme toho názoru, že by to mělo spadat pod kontrolu regulátora. Ten eh, musí rozhodnout o tom, zda dojde přímému zadávání služby anebo nepřímému. V každém případě je třeba se zaměřit také na to, kdo je vlastníkem vozového kolejového parku, tak, aby nedošlo k obtížím ani při financování, ani při plynulém toku přeshraničního provozu. Rovněž bych chtěl zdůraznit, že Výbor regionu se zabývá také tím, aby tam byly zastoupeny orgány, které reprezentují místní orgány příslušné. Co se týče výběru integrovaného modelu nebo odděleného modelu, tak je v každém případě nutné zajistit absolutní transparentnost, jak v jednom, tak v druhém případě. A je třeba také kontrolovat veškeré činnosti. Co se týče místních příslušných eh, správních orgánů, tak je zapotřebí zajistit jejich účinné chování, ale také finanční schopnost. A navíc je velmi potřebné, aby jednotlivé články eh, tohoto řetězce navzájem eh, spolupracovaly, tak aby tok dopravy byl plynulý. Co se týče eh, výboru regionů, tak jsme toho názoru, že tato materie je skutečně nespírně důležitá. I tak v tom obrazu, jak ho podala Evropská komise. Je zapotřebí, aby byl eh, potřebný orgán, který by zajistil intermodalitu a to na všech stupních eh, vývoje, ať v oblasti makrostruktury anebo mikrostruktury. Důležité je rovněž pevně definovat pravidla, ale tato pravidla by měla být realizována regulačním orgánem, který musí být nezávislý a příslušný. Regulátor musí kontrolovat pravidla, musí kontrolovat jejich uplatňování, ale tato regulace musí se zabývá třemi podmínkami. Tento regulátor musí být nezávislý, finančně nezávislý rovněž, což e, není vždy ten případ a navíc tento regulátor musí být schopen zaručit nejlepší přístup co se týče pracovníků. Nesmíme ztratit také z dohledu cíl této reformy. Tato reforma má přinést přeci úspěch našim eh, cestujícím. Nelze o to vytvořit nějakou katedrálu z pevného kamene, ale jde o to, aby výsledkem tohoto díla byl skutečně fungující systém. Dámy a pánové, myslím si, že první, které se toto vše týká, jsou orgány, které skutečně provádí závazky veřejné služby. Děkuji vám. Děkuji a doufám, že eh, nikdo eh, vám eh, nebude bránit nasednout zpátky na vlak do Alsaska. Jak asi víte, my sami jsme docela zvyklí často jezdit do Alsaska. Teď tady mám tři řečníky z řad poslanců, pan Kramar, pan Riket a pan Ertu. Ještě někdo? Jenom ke zprávě pana Alkadravího. Pan Friko. Dobrá tak každému dám dvě minuty a pak slovo komisi, takže nejdříve pan Kramer na dvě minuty, prosím. Děkuji vám a rovněž panu zpravodaji. On říkal, že bychom se měli odloučit od normativních představ a postupovat pragmaticky. Říkal, že bychom se neměli vybírat hrozinky z koláče a tak dále. Já chci říct, že sociální práva jsou samozřejmě důležitá, ale například v Německu máme tady v tomto odvětví, kde je jasné, od jakého bodu je vyloučen sociální dumping, ale ve 23 členských zemích, bohužel tedy ne, ale máme minimální platy, alespoň nějakou hranici pro sociální dumping ale máme pozitivní zkušenosti. Máme otevření trhu v oblasti dopravy nákladní a tady neznám jedinou jedinou zemi, kde by toto mělo negativní dopad. Mělo to vždy pozitivní dopad, protože jsme tam měli eh, míry navýšení 30 až 40 v různých zemích. A to se jako pokuste bez tohoto vytvořit. Nezávislý regulační orgán, ten je samozřejmě naprosto důležitý. V tom dávám předřečníkovi zcela pravdu. Ve Francii se momentálně zaváží, zavádí opak, oslabuje se nezávislý regulační orgán, to je špatná cesta. Ale ty toky peněz na to je třeba dávat pozor a proto jsme rozhodně proti tomu, aby to eh, tam ta transparentnost nebyla. My skutečně nebe, nechceme, aby příjmy z infrastruktury se používaly na to, že se eh, nakoupí, že se vykoupí konkurent nebo koupí nějaký podnik, který provozuje například automobilovou či autobusovou dopravu. A další věc, poslední pady když to říkala, vertikální model musí být eh, integrován do železnice. Pokud to takto chcete, tak se rozlučte s Evropou, tak toto nejde. Máme například německý, německou železniční společnost, která eh, jezdí po belgických kolejích a nižší ty koleje patří. To samé máme mezi francouzskou železniční společností, která jezdí v Německu, takže možné to je. Takže my, jakožto německých zelené, si přejeme unbundling dopravní služeb a infrastruktury. Děkuji. Andrejke, děkuji panu Saidovi za jeho skvělou zprávu, je velice vyvážená. A Chtěla bych ještě zmínit dva body. Jedna věc je pro mě velmi důležitá, to je struktura a i nadále jsem proto, aby byla oddělená. To je původní návrh přístup komise ještě předtím, než povolila sociální tlaku. Dále chci říct, že velcí provozovatelé železniční infrastruktury, zejména v Německu a ve Francii, chtějí integrovaný model a to proto, protože to vylepší jejich nebo pozici z hlediska konkurence na úkor ostatních provozovatelů. Důležité je, aby reforma měla jediný cíl, a to vyvážený rovný přístup k trhu a k infrastrukturám, ať již to bude s čínskou zdící. My bez ní potřebujeme integrovaný, ale pokud bychom měli integrovaný model, tak by to byla v podstatě sabotáž toho modelu, takže potřebujeme jednoduché řešení, plné oddělení a to je jediná možnost, jak skutečně eh, efektivně provádět čtvrtý balíček. A pak další věc je ta otázka toho e-ticketingu, pan zpravodaj o tom hovořil. Podobně tady máme velké nebezpečí v těch velkých integračních systémech, že že tam budeme mít provozovatele z internetu, kteří se v tomto prosadí a potom budou mít přímý vliv na strategie prodeje již těch velkých stávajících provozovatelů a proto potřebujeme si dát pozor na to, aby pokud budeme mít velmi integrovaný internetový eh, koncert, že to bude mít negativní dopady na provozovatele. Takže zde je třeba mít vyváženost, stejně tak, jak ji máme ve zprávě. Je třeba, abychom měli vyváženost mezi Open Access a OSP, také se to týká to nabídkového řízení a také té možnosti řízení různých železničních sítí, které jsou také různé, mají různé velikosti. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za práci, kterou odvedl. Skutečně to nebylo jednoduché vytvořit zprávu k takovémuto částečně emotivnímu tématu. Myslím si, že všeobecná pozice musí být tato, že potřebujeme vyvážený přístup v rámci naší debaty o, o oddělování zprávy struktur a poskytování dopravních služeb. Já si myslím, že nemáme důvod pro to, abychom to oddělili zcela radikálně, tedy tis, protože to bychom eh, chci říct, že takovýto podobný postup jsme již tady měli není to ani rok a půl. Bylo to, to přepracované znění a v, v rámci tohoto, té revize, jsme si dali za úkol jako EU, aby posílit regulační orgány. A co se týče finančních toků, a je zcela jasné, že není možné, aby ty peníze používaly na nějaké jiné účely, v té revizi jsme požadovali či respektive prosadili velké posílení regulačních orgánů a rovněž se nám podařilo posílit informační povinnosti a transparentnost, ale bohužel Evropská komise nedokázala počkat na to, až se tento zákon e, bude provádět v členských státech. A nyní už máme čtvrtý železniční balíček a já vás prosím, abychom tady kvůli těmto debatám se nepustit té chyby, že ta důležité věci nedořešíme. Tím mám, myslím, ty technické záležitosti. Je důležité, podle mě by bylo dobré nejdříve odložit toto téma, pokročit s těmi technickými věcmi jako první. A chci říct, že my zde v Bruselu musíme dbát o zásadu subsidiarity, protože to budí velkou nevůli, pokud tak to nečiníme. No to s tím možná bezprostředně nesouvisí, ale když se podíváme na výsledky v různých zemích, jak si polepšily ultrapravicové strany, tak eh, skutečně eh, bych eh, vás upozornila to, prosím, neměli bychom se věnovat tomu unbundlingu, dát to stranou a podívat se spíše na ty technické záležitosti. Děkuji, já bych uvítal další skupinu návštěvníků z Rakouska, tentokrát od Eh, pana Berkra z Gerkinu v Korutanech a eh, vidím tady to zelené, když jsou tady eh, ty zelené jmenovky, tak tam si klidně sedněte na místa náhradníků a tady na téhle straně také. Pokud přijdou poslanci, tak to bude na mě, ale myslím si, že jinak děsné, když tady musí návštěvníci stát Teď pan Frigo na dvě minuty. Condivido anch'io l'osservazione di Said sul fatto che la preoccupazione nostra... Sdílím to, o čem hovořil Said. Náš zájem spočívá v tom, abychom zlepšili kvalitu dopravy, hlavně v osobní přepravě. A musíme se vyhnout zneužívání. Je jasné, že další liberalizace je dobrá pro dosažení těchto cílů. Liberalizace není samoučel. Tudíž si myslím, že tento postup bychom měli podpořit, i když si myslím, že lepší kontrola by byla na místě. A sdílím to, co řekl zástupce výboru regionů, že má existovat skutečně výborná kontrola, což je nezbytné pro to, aby železniční přeprava fungovala dobře i v rámci vnitrostátní přepravy. Musí tady být takový regulátor, který bude dobrý a který nebude považovat liberalizaci jen za samoučel. Nemělo by to skončit tak jako liberalizace zemního plynu. Kdyby návrh komise byl aplikován, tak by došlo k určité monopolizaci, ale musíme dbát přeci pozor na to, musíme brát zřetel na to, aby náklady byly sníženy. Kolegové, Měli bychom si být vědomi té zkušenosti, že se jedná o politický problém. Tento politický e, problém bude mít odraz nejen pro železnici, ale také pro všechny ty, e, kteří používají služby železničních e, sítí. Někdy se hovoří o tom, že ty úvahy jsou příliš technokratického charakteru. Já jsem přesvědčen o tom, že ta organizace, kdy provozovatel patří jedné skupině, ke které patří eh, také i infrastruktura, tak eh, to nemůže být tak špatné. Pan Trike hovořil o tom, že musíme mít nejlepší uh, systém, ale já si nemyslím, že právě tento systém je nejlepší, protože může mít negativní dopad na fungování celého systému, jak například eh, v Nizozemsku, ve Spojeném království. Eh, tady neexistuje vzájemná jednoznačná dohoda mezi provozovatelem a mezi dopravním podnikem. Jsem toho názoru, že by mělo dojít eh, k k tomu, aby některé služby jsme mohli nabízet v rámci celé Evropy. Já si myslím, že to je dobrá příležitost, jak se s tím vypořádat. Existuje celá řada pozměňovacích návrhů, které zapojil můj kolega Said Al-Kadraoui. Jedná se také o ochranu vozového personálu a také o důvěru. Pan Kohlíček je... Pane předsedo, já jsem takový nenápadný, tak chápu, že to se snadno přehlídne. Eh, tady eh, my se 11. rok zabýváme stále vylepšováním provozu na železnici, neustále vylepšujeme něco a neustále nám klesá objem přepravy zboží a e, když se podíváme na ty železnice, kde se podařilo perfektně oddělit zboží od přepravy osob a od infrastruktury, například české dráhy, tak nám výkony klesají. Čili tam, kde jsme to, co teď prosazujeme, výborně udělali, tak ten výsledek je za 12 let, myslím, za 12 let, ne třeba poslední tři roky, ale za 12 let v celku tristní. A to otevření trhu samozřejmě je dobré, ale musí mít kapacitu. V České republice na koridorových tratích už dnes nemáme kapacitu a my tam už dnes máme několik provozovatelů nákladní dopravy i osobní dopravy, ale prostě už se nám tam nikdo další nevíde. Čili jestliže někdo další přijde, tak musíme buď odsunout část kapacity státních dráh, dnešních českých dráh, nebo musíme některého z toho soukromého přepravce z toho vyřadit. A to si netroufám říct, jak se bude do budoucna dělat. Lepší zpráva řízení železničního odvětví je samozřejmě nutná, je třeba, aby ale byla vždycky zachována síť. V momentě, kdy 13 našich krajů každý kraj si naobjednal svoje, tak na hranicích kraje nám končí z jedné strany vlaky a začínají z druhé strany. To přece není ale účel. Čili jsou tady e, některé momenty, které ta zpráva od zeleného stolu nemůže odhalit a provoz nám říká, že to není ideální. Děkuji. Thank you. Commission, five minutes, Mr. Paquet. Já myslím, že vy děláte eh, pana, eh, zprávu pana Alkadravího, ne? Ano, děkuji, pane předsedo, děkuji eh, také panu zpravodaji za jeho zprávu a všem za různé pozměňovací návrhy k této směrnici, tedy přepracovanému znění o evropském železničním prostoru. Myslíme si, že to přepracované znění bylo velice eh, nezbytné. Bylo třeba eh, nadále posílit eh, tedy otevření trhu a řízení a zprávu. A v tom ten návrh spočívá. Tady nejde o otevření, o oddělení, spíš jde tady o efektivnější zprávu infrastruktury. My jsme vám proto dali brožurku k efektivnímu Eh, v manažerovi eh, v infrastruktury. Eh, budeme to projednávat na dnech tente v Talinu. A nejde tam jenom o tomhle, jde tam i také o evropský rámec, o celou tu. Ale smyslem návrhu komise je opravdu posílit roli manažera infrastruktury při vytváření otevřeného systému infrastruktury. Čili ten manažer, ten správce by měl být evropský, to navrhuje i síť evropských správců infrastruktury a myslím si, že je to vidět i z celé řady pozměňovacích návrhů. Samozřejmě, eh, a o tom tady hovořili někteří kolegové dnes odpoledne, eh, je třeba eh, zohledňovat potřeby uživatelů, ale také to musí být správce infrastruktury, který bude odpovídat za veškeré aspekty zprávy infrastruktury a jeden z důležitých prvků návrhu komise, který myslím pan zpravodaj podporuje, je, abychom rozšířili eh, eh, rozsah působnosti eh, toho toho manažera infrastruktury, tak aby on opravdu mohl působit efektivně a pokryt své náklady. A za třetí, samozřejmě správce infrastruktury, a to je hlavní věc, o které hovořilo několik řečníků, ten správce musí být nezávislý, dokonce bych řekl plně nezávislý, a to je samozřejmě mnohem jednodušší v eh, oddělené struktuře. Nicméně eh, návrhu komise, myslím, je zřejmé, že toho lze eh, dosáhnout i v, u vertikálně integrované struktury. Návrh komise tady i vychází ze selského rozumu. Podívejte se na ty finanční toky, zakážete finanční toky Eh, a veřejné financování zprávcům eh, infrastruktury. A myslím si, eh, že i zevnitř ty organizace dnes těžko mají přehled o těch tocích a tohle je víceméně na pomoc jim a potom také čínské zdi je třeba zjistit, kdo přijímá toto dá rozhodnutí a zajistit, aby působil buď jedním směrem nebo druhým směrem. A to se týká také otázky sdílení nebo nezdílení citlivých obchodních informací. Takže do značné míry se domníváme, že nezávislý eh, manažer infrastruktury může také eh, fungovat ve vertikálně integrované struktuře, ale pokud řada pozměňovacích návrhů, které zejména chtějí škrtnout většinu eh, ustanovení ehm, návrhu komise bude přijata, tak se dostaneme k té staré infragrované struktuře a v podstatě by to také znamenalo, že holdingy a operátoři by do určité míry zpravovali svoji infrastrukturu na to, aby ji rozvíjeli, ale obtížněji by se eh, potom tedy eh, říkalo, že ta infrastruktura se bude rozvíjet ve prospěch všech eh, aktérů na trhu. Čili myslím si, že ta otázka spočívá v řádném vyvážení mezi přístupem k trhu a povinností veřejné služby debata k Grošově zprávě ještě proběhne. Kolegyně Marieta Jega eh, bude hovořit o tomto. Ale pokud se podíváte na tu rovnováhu, tak hlavně jde o to, jak eh, vdechnout konkurenci do železničního systému, eh, který funguje pořád jako monopol v řadě členských států, abyste dosáhli efektivity a inovací a to eh, postupně a regulovaným způsobem ve prospěch pasažérů, ale zároveň zajistili práva pracujících, zejména tím, že se navýší činnost na železnici a myslím si, že ta rovnováha bude tady mezi těma dvěma zprávami. Ehm, zajedno tady budou teda výběrová eh, řízení na zajištění té veřejné služby a eh, potom eh, omezení přístupu k trhu. A ta by měla být, myslím, co nejomezenější. A samozřejmě bude to záviset na tom, jak parlament vyřeší tu povinnost veřejné služby. Děkuji. Já vám také děkuji a teď dostává Zpravodajové všichni budou dostávat slovo až úplně nakonec. Takže teď zpráva pana Groše, která se týká nařízení o vnitrostátních službách. Marty. No, Děkuji, pane předsedo. Já tady nebudu dělat nějaké všeobecné, všeobecný úvod k tomu. Já chci pouze říct, že pro nás je předpokladem, abychom my pomocí tohoto návrhu že tedy má být zlepšeno to stávající, co nefunguje, ale že nemáme ničit to, co již je a již funguje. Co se týče efektivnosti, ta se zajišťuje pomocí členských států regionu a ty budou muci, mo, mo, muset přijít s finančním příspěvkem. A hospodářská soutěž je pro mě cená proto, protože eh, se v rámci eh, je to pro mě důležité, pokud můžou se nějakým způsobem veřejné finanční prostředky dostat jaksi do konkurence právě v oblasti nabídkových řízení a tak dále. Děkuji kolegům za pozměňovací návrhy. Bylo jich celkem 382, je mnoho zajímavých a velmi dobrých. Dále chci říct, že předpokládám, že je možné zlepšit stávající návrh a proto eh, nechápu, proč by se z toho měly důležité aspekty škrtat. To nechápu, já si myslím, že bychom měli eh, hledat řešení. O co šlo? Definice veřejných eh, úřadů, to už jsme slyšeli od kolegy z výboru regionu. Já chci říci, že já sám e, jsem proto, aby tam byl přeshraniční prvek v této oblasti, takže my tu definici naformulujeme tak, aby to, co může fungovat, abychom to zne- znemožnili. Oblast působnosti a všeobecně hospodářské závazky. Tam mimo jiné jsou změny které se týkají síťových efektů. Pokud o tom někdo hovoří, tak to ale musí jasně vysvětlit, o čem přesně hovoří. Další věc, tam je také řada přes aspektů, o tom se ji hovořilo, multimodalita, ale je třeba zohlednit i odpovědné příslušné orgány, aby tam docházelo ke konfliktu ehm, a samozřejmě je důležité, aby mohli e, do toho hovořit i ti, kteří mají na těchto věcech zájem. Co se týče maximálního objemu veřejných zakázek na služby, tak zde si myslím, že je důležité najít dobrou vyváženost pro malé a velké země. Není možné, abychom tady měli nějaké obecné pravidlo a e, abychom to se snažili paso, napasovávat na každou jednotlivou zemi, Francii, Lucembursko a tak dále, ale myslím si, že toto půjde dořešit. Sociální úpravy některých na pozměňovacích návrzích je to obtaženo, například zajímavá dohoda mezi eh, CFF a TE, takže to by mohl být takový základ pro sociální oblast a vyjasnění této věci. Reciprocita. Nadále jsem obhájcem reciprocity. Nemají ji ale vykonávat země. Musí být možné, aby ti, kteří zadávají zakázky, eh, neměli doma skutečný monopol a to je debata, kterou musíme vést vnitroevropsky. Co se týče třetích zemích, vycházím z téhož, ale nemusí to být závazné. Dále přímé zadávání článek 5 odstavec 6, toto bylo vyskpnuto, bude do toho dány nové aspekty. Mně jde o to, abychom řekli, že způsob zadávání musí být prostě efektivní. A tím se chci tak odsunout od té debaty, zda co je lepší metoda. Když nějaký způsob zadávání přináší dobré výsledky, tak bychom se toho měli držet. A pro mě tedy není důležitý způsob zadávání, ale ty výsledky. Samozřejmě je důležité, abychom tady měli transparentnost eh, přímé zadávání de minimis, to s tím souhlasí, podívejte se na čísla 5, 6 milionů, někdy 15 milionů. Takže možná bychom se mohli nějak dohodnout na nějakém kompromisu, který by ležel uprostřed a na závěr přechodné pravidlo, které se týká způsobu zadávání 2029, závisí na obou aspektech, tedy jakým způsobem se zadává. A to bude právě eh, souviset i s tím, jaké zkušenosti s tím jednotlivé země mají. Příští týden je schůzka stínových zpravodajů, budeme se věnovat kompromisům. Děkuji vám dnes za vaši trpělivost. Ertu, děkuji panu Grošovi. Děkuji, ne, pane předsedo, vážený pane zpravodaj, milí Milí kolegové, dnes tady mám čestný úkol, abych zastupoval kolegu Libereckého, který je pro nás stínovým zpravodajem. On děkuje nejdříve za kolegiální spolupráci, která porobíhala konstruktivním způsobem. Pan Liberecký eh, poukazuje na jeden nedostatek, a to totiž, že právě před čtyřmi, teprve před čtyřmi lety bylo k dispozici byl k dispozici překlad do polštiny 20 poslaneckých návrhů, bylo to minulý čtvrtek a pan Liberacky nebyl z toho si pročíst těch 238 stránek detailně a proto zde jenom takový úvodní dojem těchto velmi heterogenních návrhů. Často se tam projevuje jedna věc, eh, je tam navrhováno mnoho vyškrtnutí a e, změn Prahu, prahových hodnot. Někdy tam máme tak změněné prahové hodnoty pro přímé zadávání a to směrem nahoru, že to ohrožuje vlastní návrh komise, protože komise chtěla toto připustit pouze v malém, malé míře. Proto nemá smysl, abychom tady revizi, která je ve, ve formě implementace, což je nařízení 1370, i hned takto, jak si pomocí něčeho nového vlastně zrušit. To není naše role, jakožto evropský zástupce celitu. Eh, těch návrhů pozměňovacích je mnoho, jsou velmi heterogenní, což ukazuje, že výbor má velký zájem o revizi PSO a otázka je tedy, podaří se nám to do 26.12. Odhlasujeme se odpovídající kompromisy ano či ne? A druhá otázka, to jádro návrhu komise, podaří se nám ho zachovat? A pokud tedy by to revize skutečně dokázala se dostat až na plénu, a byla by to taková, která vlastně oslabuje to jádro návrhu komise, tedy to posílení přímého zadávání, tak e, si tedy myslím, že by to ukázalo, že tedy výbor má jiný pojetí liberalizace monopolu. Pak tady otázka konečné liberalizace železniční osobní dopravy. Zde je třeba zohlednit i sociální dimenzi tohoto nařízení, protože pokud se nám například nepodaří 1370 do roce 2007 skutečně implementovat i v oblasti práva pracovníků, například poté, že dojde k um, změně podniku, tak si myslím, že v takovémto případě by bylo vhodné odmítnout návrh komise. Nemáme k dispozici moc času a proto bychom se měli soustředit na důležitější otázky a to jsou zcela jasně technické aspekty čtvrtého balíčku. Děkuji. Mr. President, Děkuji, pane předsedo, vážený pane Groši, vážení kolegové. Nejdříve bych rád poblahopřál eh, zpravodaji eh, k eh, výsledku jeho práce a poděkoval za dobrou spolupráci a těším se na zasedání, které budeme mít příští týden ve Štrasburku. Myslím, kolegové, že všichni máme stejný cíl a sice zlepšit kvalitu veřejných služeb pro občany. Všichni dostáváme od nich zkušenosti o tom, jak vlaky vždycky jezdí pozdě, špinavé a služby se stále zhoršují. Pro nás eh, liberálové, eh, liberály není zachování status quo, eh, statu quo možností. Potřebujeme co nejdříve otevřít trh. Proto jsme spokojeni s návrhem ze strany komise. Podporujeme 2000, rok 2019 navrhovaný komisí. Znamená to, že v roce 2029 by, bylo, by byly povinné nebo ten návrh, že v roce 2029 by byly eh, povinná výběrová řízení, to je příliš dlouho. Potřebujeme efektivní eh, změnu a, čas na přechod, ale ne takhle dlouhý. Pokud jde o výběrová řízení, tak eh, ta by měla být zavedena co nejdříve a přímé udělování zakázek by mělo docházet, by mělo se objevovat jenom v mimořádných okolnostech. Proto navrhujeme Eh, omezení eh, udělovaných, eh, přidělovaných zakázek. Pozměňovací návrh 299 kolegů Bebakera a Beněna žádá o pětiletý limit. Během přechodného období, které doufáme, že bude samozřejmě co nejkratší, bych rád vyzval, aby se kolegové podívali na návrh 339, tak abychom, který hovoří o úlohách regulačního orgánu. Příslušné orgány by měly odůvodnit eh, přímé udělení zakázky tím, že eh, budou eh, jej zasílat to odůvodnění v regulačním orgánu. Spokojenost zákazníků musí být prioritou při přímém přidělení zakázky. Pokud je o reciprocitu se třetími zeměmi, tak to by nemělo být tady téma to spíš až pro pana Zíleho. Mm, naší prioritou by měla být, eh, by měly být rovné podmínky a, a děkuji vám za pozornost a doufám, že budete schopni zohlednit některé tyto myšlenky v kompromisech. Děkuji. Děkuji vám, pane Tremozo. A teď pan Zaryby za zelené tři minuty, prosím. Merci, monsieur le président, mes chers collègues. Děkuji. Děkuji Matěji Krošovi, našemu zpravodajcí, za jeho otevřeného ducha a za eh, přístup komplexní přístup, jak politický, tak technický. Chtěl bych ještě ukázat na některé eh, cíle. Co je třeba v každém případě optimalizovat poptávku v železniční eh, přepravě. E, myslím, že pro nás je nesmírně důležité, abychom vytvořili evropský železniční systém, ale pozor na sociální podmínky, to je nesmírně důležitý. důležité. Pane předsedo, chtěl bych hovořit o takových věcech, které mám pocit, že již pokročily. Například sociální otázky. Sociální otázka je základního významu pro nás, protože je třeba se ptát na to, co se bude dít se zaměstnanci, když přejde podnik z jedné ruky do druhé musíme se zabývat subsidiaritou, musíme se zabývat národními kolektivními smlouvami, tak, aby oni přiměli nové operátory se přizpůsobit stávajícím podmínkám. Potom je asi problém s příslušným místním orgánem. Myslím si, že existuje vůle se vrátit k původní definici tak jak byla navržena dříve. Existuje také eh, problém s objemy eh, veřejných zakázek nebo zakázek pro veřejné služby. Tady musíme dát jasně najevo, že si chceme uvědomit specifičnost jednotlivých území. A nyní otázka recipročnosti. To je důležité pro naše výměny názorů. Musíme se snažit skutečně mít podobné vnímání tohoto problému. Reciprocita dejme tomu, příslušného orgánu, tady jsem pro. Ale když operator musí splnit nějaké závazky, které mu vnucuje Evropská unie, tak to ne vždy bude jednoduché. A potom vstup platnost textu. 2029. To je datum, pro které jsem byl, ale je třeba mít na vědomí, že potřebujeme skutečně hodně času na přizpůsobení se. A teď ještě poslední bod, pane předsedo. Chtěl bych eh, vyzvat kolegy, co se týče eh, návrhu 305, k tomu, aby zvážili obci, o které hovořím, že je třeba skutečně vzít úvahu místního operátora. Děkuji. Zíle, three minutes, Robert. Ja. Pan Zíle, tři minuty. Um, es arī gribētu sākt ar, ar to, ka es pat gribētu pateikties Grošu. Děkuji eh, Matiu Brošovi eh, za eh, velice dobře odvedenou práci. On velice správně tlačí na toto téma a já myslím, že se dobereme úspěšného konce. Za prvé, ty dvě zprávy, které jsme zatím projednávali, mají určitou souvislost, ale musíme se zamýšlet nad správnou synergií při otevírání trhu. Uh, uh, zároveň nad zachováváním kvality eh, služeb. Eh, pan Groš eh, správně zmínil odlišnou velikost zemí. Francie a Lucembursko jsou samozřejmě odlišné a také řada členských států má periferní povahu. Všechny země jsou jiné. také je třeba přilížet k integraci železničních sítí do železničních sítí sousedních zemí. Já tady souhlasím s liberály. Myslím si, že to přechodové období do roku 2029 to, není, to nemůžete myslet vážně. My bychom to rádi snížili na ten rok 2019, na ten původní návrh komise. Pokud jde o reciprocitu uvnitř EU, tak tam mám určité pochyby, zejména když naslouchám expertům z trhu pokud v EU se pokoušíme vyloučit některé operátory z určitých zemí a zároveň neumožňujeme eh, ty eh, důležité, eh, těm důležitým dostat se na trhy ve třetích zemích, tak to vypadá, že nevěříme vlastním právním aktům, pokud to chceme, pokud chceme mít harmonizovaný systém, tak nemůžeme takhle ochromovat eh, myšlenku konkurence. Zejména pokud eh, chceme, aby Evropa eh, směřovala jedním směrem. Takže velice obezřetně, pokud se pustíme tímto směrem. Potom je tady vztah reciprocity mezi eh, členskými státy EU a třetími zeměmi, to je odlišná věc. Liberálové to podporují, ale pokud nebudeme chránit ten trh v EU a nebudeme žádat reciproční opatření ze třetích eh, zemí, tak prohrajeme. Takže tady jsou dvě různé věci eh, k té reciprocitě. Jedna je uvnitř EU a druhá, když budeme jednat se třetími zeměmi. Děkuji. Děkuji, eh, paní Vils, tři minuty. Já, vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Eh, nejdřív bych chtěla předeslat eh, něco a zeptat se k tomu, co řekl pan Kramer. Kdo z vás chce mít minimální plat v rámci plného pracovního místa a um, práce na směny. Minimální plat má být jenom skutečné minimum. Spodní hranice má frakce velmi kritická vůči změně nařízení PSO. Ta první polovina přechodné doby ještě není ukončena a členské státy musí teprve v období 2014 až 2015 přeložit zprávu v polovině období. Přizpůsobování národního práva stále ještě probíhá a proto si myslíme, že změna nařízení přichází předčasně. Proto tady mám pozměňovací návrh na odmítnutí návrhu komise. Připojili se, mě, se ke mně kolega z ECR, z ESD, pravděpodobně ale ještě z dalších pohnutek jiných, než mám já. Přesto jsme předložili další pozměňovací návrhy a z obsahu hlediska se účastníme debat. Tady je mi zejména, pro mě důležité zejména toto. Pomocí protokolu 26 z Lisabonské zprávy zde máme zaručenou zásadu volby e, příslušného orgánu která se týká organizační formy veřejné služby. Toto musí být zachováno. Jinak bude manévrovací prostor pro orgány místní zprávy čím dál tím více omezován. Bojíme, že tak se sníží kvalita, bezpečnost, výkonnost a také dostupnost služeb v oblasti železniční osobní dopravy na krátké vzdálenosti. Potom v rámci tendru by se dala přednost ne tomu nejlepšímu, ale tomu nejlevnějšímu, a co by mělo negativní dopady i na zaměstnanost. Důležité je, aby původní změna článku 5 odstavec 6 nařízení z roku 2007, aby co zůstalo i nadále zachováno, protože tak mají členské státy nutnou flexibilitu. Jsem ráda, že další poznání poslanci mají podobný názor jako já, jak se to projevilo v pozměňovacích návrzích. Dále kvalita a sociální standardy pro mou frakci hrají zásadní roli. S ohledem na to, to jsme přeložili různé pozměňovací návrhy. Jsme pevného přesvědčení, že přeměřená sociální ochrana je nutným předpokladem pro poskytování služeb v oblasti železniční osobní dopravy. Musíme mít závažné podmínky, a to jak v oblasti přímého zadávání, tak v oblasti běžného vypisování. Sociální ochrana musí být zajištěna národním právem, či sektorovými kolektivními smlouvami. Musí toto poskytovat jednoznačné sociální standardy a rovněž závazné, závazný transfer personálu v oblasti jednotlivých sektorů. Děkuji. A nyní máme celkem šest řečníků, teď sedm s panem Kohlíčkem. A už ten seznam uzavřu, dovolíte-li. Vím, že jste mluvil jménem pana Liberackého. Takže Elka Draví, Rike, Kančan, Benjen, eh, Duran, Kramer, Kohlíček. Každý dvě minuty. No, takže pane Elka Draví, máte dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já eh, bych poděkoval eh, kolegovi eh, Grošovi. Opravdu jsme mnohokrát si museli sednout, abychom sladili své zprávy a teď se tedy zaměřím mm, jenom na pozměňovací návrhy, které já jsem podal k jeho zprávě. Myslím si, že bylo velmi důležité, aby v celém tom textu ty sociální věci byly posíleny Například při vytváření eh, eh, dopravního plánu příslušným orgánem, eh, aby se tam zohledňovaly příslušné sociální plány a aby nový operátor měl povinnost za stejných pracovních podmínek přejmout stejný personál. Všichni operátoři, kteří budou mm, chtít mít kontakt se veřejnými zakázkami, musí dodržovat eh, eh, sektorové smlouvy a příslušné standardy. Pokud jde o eh, smlouvy o veřejné služby a jejich otevřené, otevřená výběrová řízení k tomu, tak myslím, že tam je třeba zavést určitou flexibilitu a zejména u velkých zemí. Ty musí zohledňovat realitu v terénu a proto jsem navrhl, vytvořit další kategorii eh, zemí mezi eh, tedy 10 a 10 mm, miliony a 100 miliony eh, vlakokilometrů. A z této kategorie a dalšího ustanovení by vyplynulo vyplynula možnost vytvářet, tedy udržovat centrální síť a ten zbytek doplňovat s ostatního. Potom jsem také podával pozměňovací návrhy k reciprocitě a k eh, tomu přímému přidělování, ale myslím si, že o tom teď nebudu hovořit. Děkuji. Děkuji, pan Rikert, na dvě minuty. Merci, monsieur le président, eh, Děkuji, pane předsedo. Nejdříve můj dík panu Grošovi za vynikající práci, kterou odvedl. Já jsem si s velkým zájmem pročetl jeho dokument. Máme zde také zprávu z výboru regionů a ta poukazuje na jeden velmi důležitý prvek. V těchto transportních plánech jde o to, abychom to celé měli nakoncipováno vyváženě. Musíme si jasně nadefinovat cíle, naše dopravní cíle a zároveň zohlednit sociální a ekologické normy. Zde je celá řada norm, které třeba dodržet. Takže naše plány v oblasti dopravy jsou jakýsmi klíčem pro dobré fungování celého systému. A nyní k těm prahovým hodnotám a těm objemům těch zakázet a těch smluv, které se zadávají v rámci přímého zadávání. Tady máme velké rozdíly například mezi zeměmi, jako je Německo a Lucembursko. A proto by bylo důležité stanovit národní práh ne respektive regionální práh, ne národní plán. Já věřím v Evropu regionu. Regiony, to je ta správná jednotka, veličina. Tak to by to mohlo fungovat. Jinak by bylo velmi obtížné stanovovat prahové hodnoty pro jednotlivé země, ty by se příliš lišily a na národní úrovni by nebylo možné to již v podstatě spravovat pak ten rok 2029, to je příliš daleko. Karim se říkal, že bychom měli nalézt něco mezi rokem 2019 a 2020, něco takového. A nyní k reciprocitě. A zde se ptám, zda to vůbec je slučitelné s duchem smluv, rovněž s pravidly na vnitřním trhu. Myslím si, že je to skutečně problematické. Já doufám, že komise na to pomýšlela, ale mám pocit, že tady prostě problém vyřešení není. Formálně se to neodpovídá. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu Grošovi za práci, kterou odvedl a z mé strany pouze stručně. Chtěl bych změnit pět věcí, kde jsem přeložil před, před pozměňovací návrhy. Ten, ta první věc se týká té takzvané hospodářské rovnováhy, kterou je třeba nalézt mezi na jedné straně otevřením trhu a na druhé straně přístupem a vyvážeností a dále interní a externí zájemnost, to je třeba mít je zajištěné, protože máme různé situace v členských zemích pro mne je to něco povinného, neboť si myslím jinak, bychom vůbec nemohli dospět ke konkrétnímu výsledku. Dále jsem pro povinné vypisování veřejných zakázek a nyní ty prahové hodnoty a ty výjimky. Zde bychom si měli dát pozor na to, abychom tady nevytvářeli nějaké nejistoty, protože to by nepřispělo k výsledku, kterého chceme dosáhnout. A dále si myslím, že zjednodušení a centralizace by měly být klíčové, zejména co se týče certifikace podniků, rovněž také schvalování M a toto by mělo být vyřešeno velice rozhodně na evropské úrovni. Děkuji a děkuji panu Grošovi eh, za odvedenou práci. Já pořád mám problém eh, s pozměňovacími návrhy eh, o roku 2029, eh, a tedy odkladu na rok 2029, že akorát dobře víme, že tak by to začalo. A potom by to možná bylo někdy v příští generaci, eh, kdybychom se dostali do završení tohoto. Takže myslím, že za rok 2019 bychom vůbec neměli povolit, eh, pokud je o zahájení toho procesu. Pokud je o maximální eh, velikost povinnosti vrazené služby, tak pan Debakr a já jsme dali pozměňovací návrh, poměrně složitý pozměňovací návrh, ale jde víceméně ve stejném smyslu jako pozměňovací návrh pana Elka Dravýho kde to chceme spojit dohromady. A mm, myslím si, že tohle je cesta vpřed. Poměrně ten celý návrh komise předložený je, myslím, opodstatněný, ale v některých členských státech by mohl být pocit, že ty Prahy se stanovují prostě buď příliš vysoko nebo příliš nízko. Pokud se podíváme na to spojení do pá, nebo to, to rozdělení do pásem, takhle, tak já říkám, že my trváme na svých konkrétních prazích, tam bychom určitě byli schopni dojít ke kompromisu. Ale ta myšlenka je vhodná. Pokud jde o výběrová řízení a přímé přidělování, tak bychom chtěli říci, že eh, výběrová řízení eh, přinášejí velkou volnost eh, příslušnému orgánu a výběrová řízení se mohou hodně lišit, pokud jde o strukturu a velikost, takže bychom asi neměli se eh, příliš obávat jít úplně jenom cestou výběrových řízení. Pokud jde o pana Tremozu, tak eh, přímá přidělení zakázek by měla být omezená, pokud jde o rozsah a délku. Eh, jenom velice stručně souhlasím ještě, pane, s panem Zílem k reciprocitě. Děkuji, paní Duran. Dvě minuty. Président, euh, donc Mathieu Grosch, que je remercie. Pane předsedo, chtěla bych poděkovat eh, panu Grošovi, který řekl, že není třeba ničit to, co dobře funguje. Souhlasím také s tím, že Musíme se snažit využít konkurence, abychom stimulovali železniční trh, ale nemůžeme vše aplikovat na všechny subjekty. Například, co se týče těch prahových hodnot, tak bychom mohli dojít k určité chaotické situaci v takových sítí, které jsou velmi, velmi přetíženy a užívány. Abychom se skutečně eh, vyvarovali tohoto třesku, ke kterému by mohlo dojít, tak je třeba předložit určitou alternativu, což znamená, že se můžeme skutečně soustředit na konkurenci v rámci managementu, což znamená, že bychom se měli soustředit na závazky veřejné služby a to i v těch malých objemem. A nemá cenu potom na konci některé smlouvy by zase měnit železniční podnik, protože jinak by mohlo dojít skutečně k velkému přetížení takto již přetížených sítí. Pan Kráma, chtěl bych poukázat na to, že není možné mít více než 2000 nebo 3000 pozměňovacích návrhů, protože je důležité, aby eh, vedení, pan předseda se skutečně postaral o to, aby ten počet pozňacích návrhů byl menší, tak abychom mohli konkrétně a dobře diskutovat. To bylo za prvé. Za druhé, když si myslíme, že máme dnes problém, který můžeme vyřešit až v roce 2029, tak je to špatné, protože skutečně to je úplně bláznivé, když si představíme toto dlouhé období. Máme eh, skutečně rozdílné názory, ale to je v jiných skupinách rovněž. Co se týče reciprocity a přímého zadávání zakázek, tak to vůbec nezávisí závisí na počtu kilometrů. Japonské eh, podniky, když budou na evropském trhu, tak nevím, proč by tady měli co dělat, když my nebudeme na japonském trhu. A v, eh, proč RATP eh, bude mít doma zakázky a nemohla by se například podílet v jiných zemích, když RATP řekne, my chceme mít doma přímé zakázky, tak prosím, ať je má, když berlínská dráha má něco takového, tak je to samozřejmě také možné, ale musíme mít určité vyrovnání v rámci domovní struktury. Z toho důvodu si myslím, že by tady měla být zaručena reciprocita i mezi ceřinými podniky a existují také různé sociální podmínky a my chceme vždycky to nejlepší nabídku a nejlepší nabídka neznamená, že je to nejlacinější nabídka, což znamená, že musíme postupovat v tomto směru. Jak již jsem řekl, to nejlacinější není vždy to nejlepší takže já jsem z Berlína, tak vím, jak to eh, vypadalo s Espánem. Děkuji, pan Kohlíček, dvě minutky. Eh, ta neferová konkurence, o které se tady kolega zmiňoval, tu už máme. To už v České republice nám funguje. Už nás velcí hráči pomalinku přikupují. Ale eh, teď k věci. Jádrem toho, této zprávy je stanovení sociálních standardů a způsob zachování veřejné služby přepravy. Eh, limity kategorií samozřejmě ty musíme vhodně zvolit a já si myslím, že spíš eh, ty větší, které navrhuje Matěj Groš, jsou asi vhodné. Možná ten prostřední by měl být, jak tady navrhovali kolegové, ne od 10, ale od 35 milionů osobokilometrů. kilometrů v poslední době je tendence u regionální přepravy třeba eh, u nás, že někteří přepravci by rádi vyzobávali třešničky, to znamená ty lukrativní přepravy a nechat zbytek vyhnít. Eh, takže eh, naše regiony v České republice se snaží nabízet balík. Nikoliv jednu trasu, která je lukrativní, ale určité plošné pokrytí části sítě v daném regionu. Já si myslím, že to je určité řešení, které bychom měli asi podporovat, protože to je ze života, to není od zeleného stolu. Otevření trhu nesmí znamenat sociální dumping, ale lepší službu zákazníkovi. Reciprocita třeba mezi námi a Němci a mezi Němci a Poláky tam už začíná pomalinku fungovat v těch eh, příhraničních regionech a eh, tam jde o to, aby jsme to nesnažili se zlomit ze dne na den. Takže já nejsem příliš moc proto, abychom stanovovali v rozporu s nařízením 1370 roku 2007 kratší termíny, ale abychom spíš si vyžádali kontrolní zprávu v roce 2015 a podle ní teprve upravovali ty další termíny. Je lepší mít delší termín a spolehlivý, než krátký termín provázený tím, čím jsou provázeny všechny železniční balíčky, to znamená snížením přepravy. Thank you. For the commission, Mrs. Jäger. Five minutes, please, Mrs. Jäger. Děkuji, nyní paní Jaegerová. I would first of all like to thank... Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat panu Matěji Grošovi za návrh zprávy. Je to více než 400 pozňovacích návrhů. A zároveň bych chtěla poděkovat Jean Paketovi za jeho přístup, protože to byl eh, jeho poslední vystoupení a v každém případě já se budu snažit s jeho nástupcem nalézt určitý vyrovnaný přístup. A teď bych se chtěla zabývat jednotlivými změnami. Komise podporuje celou řadu pozňovacích návrhů, které stojí s přímý, v souvislosti s přímým zadáváních zakázek a potom také s kolejovými vezidly. Existují některé pozměňovací návrhy, které se zabývají také změnou deficí, definicí a to v souvislosti také s veřejnými eh, jízdními řády a nesmí docházet diskriminaci například v oblasti železničního vozového parku. Například pozněcí návrh 636 a nebo potom další pozněcí návrh, který se zabývá leasingovým zprostředkováváním železničního vozového parku. To jsou věci, kterými se musíme zabývat. V každém případě reciprocita určité klauzule v souvislosti s veřejnými službami mají vést k tomu, aby existovala možnost zapojit také třetí země. Což znamená, že nemůžeme zohlednit veškeré pozměňovací návrhy, které jdou nad rámec tohoto návrhu. Míním to tím takové návrhy, eh, které se zabývají závazky veřejné služby v neželezniční sféře. A potom jde také o to, umožnit železniční dopravě neomezený eh, přístup eh, k trhu. To by asi vedlo k tomu, že my bychom museli vylepšit na naší straně určená opatření. Nediskriminující přístup k železničnímu vozovému parku a potom bariéry vedoucí k přístupu na trh je třeba skutečně odbourat určité eh, překážky, které zde existují, ale v každém případě je nutné, aby veškeré opatření orgánů ohledně vozového železničního parku nevedlo ke zkreslení trhu. Když komise co se týče povinného vypisování zakázek, nesouhlasí s tím navrženým e, e, termínem. Komise e, nemůže totiž souhlasit s těmi návrhy, které se snaží omezit určité stropy, což by na druhé straně se omezilo konkurenci Můžeme samozřejmě o všech věcech ještě diskutovat. Na závěr dovolte, pane předsedo, říci, že nařízení 1370 by mělo eh, vést k lepšení eh, kvality. Komise je přesvědčena o tom, že stranu budou tyto návrhy v listopadu zohledněny a v každém případě, v případě nutnosti máte možnost s námi hovořit o ostatních bodech. Paní. The next three, which is Mrs. Bilbao, Mr. Crum, Mr. Zeeler's report. I'll start with Mrs. Bilbao's report. Uh, uh, so Mrs. Já bych chtěl pozvat paní Bilbao, aby se chopila slovo. Máte čtyři minutky. Děkuji. Dobrý Děkuji, dobrý den všem, děkuji za udělení slova, pane předsedo. V mé zprávě vycházíme z toho, že návrh komise má za cíl naplnit cíle bílé knihy, zejména s ohledem na vybudování jednotného evropského železničního prostoru. Já se ve své zprávě zmiňuje o té situaci, která může být frustrující, pokud současní provozovatele a členské státy i nadále budou chtít udržet stávající status quo a tak přispějí k tomu, že budou stěžovat otevření sektoru a k tomu, že železniční prostor bude i nadále roztříštěný, nebo tady eh, dělat nějaké přednášky, ale bylo by dobré, kdyby se v sále atmosféra poněkud uklidnila. Je to tady poněkud hektické, pan předseda. Pokud odpouštíte sál, prosím, nerušte přitom interoperabilitu našich kolegyň a kolegyní. Naše diagnóza této problematiky spočívá v následujícím. Myslím si, že na jedné straně tady budeme mít snahy udržet ten status quo, O to se bude snažit jistě řada členských států, ale ta roztříštěnost vede k velkým nákladům. To je třeba si uvědomit. A ty náklady potom jsou i pro výrobce. Například pro výrobce vagonů, to jsou obrovské náklady a velké část těch náhladů eh, vznikla z administrativních důvodů, takže diagnozu všichni máme, ale co je třeba možné učinit, aby se to změnilo. Je důležité, aby v rámci čtvrtého balíčku komise nejdříve předložila diagnózu toho, jak to vlastně vypadá s prováděním třetího balíčku. Tady by měla být alespoň nějaké vůle ze strany členských států, které toto ještě nepravedly, aby skutečně konečně třetí balíček provedli. Pak teprve se budeme moci pohnout vpřed. Máme tady tady problém toho jednotného systému. Já si myslím, že bychom se pro něj měli rozhodnout a agentura by měla přijmout opravující opatření v těsné spolupráci s národními agenturami. Pak je důležité, abychom měli větší transparentnost, lepší governance, zprávu železniční dopravy a zde je třeba také ještě zlepšit transparentnost právě v oblasti investic, peníze, které investujeme které vynakládáme na administrativní problémy, takovéto finanční prostředky bychom v podstatě mohli použít proto, abychom například poskytli větší právní jistotu malým podnikům, které již investují. A zejména bychom se takto mohli vyslovit jednoznačně pro inovace v souvislosti s evropskou železniční dopravou, která by se takto skutečně stala evropskou dopravou a mohla by být celosvětlovým příkladem pozměňovacích návrhů je více než 440, takže se o nich nebudu tedy detailně změnovat, jistě chápete proč. Ale máme tam takové dva zásadní problémy, které se ukázaly, vyjevily z těch návrhů. My jsme se zaslovali o to, abychom posílili Evropskou agenturu, abychom z ní skutečně učinili jednotnou instituci, která by dávala veškerá povolení. Tady máme přechodné období pěti let A e, to je těch pět na to, aby se vše mohlo dořešit ve spolupráci s národními agenturami. Například Evropská agentura pro letectví to zvládla, takže příklad tady již máme. A ještě jedna poznámka. Zde na výboru jsme velmi často diskutovali o tom, že není možné, abychom posílili přišlo eh, při kompetence Evropské agentury, protože momentálně máme krizi a nemáme peníze. Musím říci, že po schůzce s Evropskou agenturou jsme eh, byli velmi překvapeni, respektive s agenturou pro letectví, neboť oni nám řekli, že to vůbec žádné peníze nestojí, že oni nejsou zátěží veřejných rozpočtů. Oni jsou placeni za svou práci, takže jsou z hlediska ekonomického autonomní. Takovýto problém bychom tedy mohli, mohli bychom se vlastně stejným způsobem přistoupit k té Evropské agentuře pro železniční otázky. A další věc, jak to bude vypadat dál s těmi oddělenými sítěmi, v případě, že skutečně tady jsou sítě, které by bylo možné spojit. Tady si myslím, máme jasnou výchozí pozici a myslím si, že můžeme dosáhnout dobrého kompromisu. Děkuji a nyní má slovo pan Kadraoui na tři minuty. Děkuji, pane předsedo, já děkuji. First on the scope, we have introduced an amendment to allow... Děkuji, děkuji, pane předsedo. Existuje celá řada pozměňovacích návrhů, jako například lehká kolejová vozidla, které by měly být zapojeny do této směrnice. Komise tady provedla určitou změnu a má mandát provádět určité normy, ale tyto normy mají dobro, dobrovolný charakter. Z toho důvodu ta situace není zcela jasná. My nejsme proto, abychom výmuli uh, regionální služby z této směrnice. Co se týče reciprocita a mobilita, je jasné, že v rámci TSI musíme provést určitý pokrok a je možno využívat provozní prostředky, i které mají určité specifické nároky. Bylo by dobré, aby výrobci a uživatelé se snažili skutečně používat takový materiál, který by vytvořil eh, kompatibilní sítě. Je zapotřebí eh, provádět eh, také analýzu nákladů a užitků a zapojit do této analýzy i hospodářské subjekty. Existuje rozdíl mezi vysokorychlostními a konvenčními vlaky, protože eh, vysokorychlostní eh, vlaky mají své požadavky, mají své určité charakteristiky, takže ty rozdíly jsou velké mezi vysokorychlostní a konvenční sítí. co se týče jednotlivých přepravních nákladních kapacit, tak tady existují také velké rozdíly. Některé subvence nesmí být používány pro určité kapacity, druhé ano. A potom systém ETMS, ETMS, jak to vypadá, agentora by měla být poslední slovo, protože se jedná o rozhodování těch subjektů, které se skutečně v celé materii dobře vyznají. Toť zhruba vše z mé strany to byl zhruba přehled eh, našich pozměňovacích návrhů a přeji eh, paní zpravodajkyni dobrou spolupráci s námi. Děkuji, pan Krám, tři minuty. Já chci nejdříve poděkovat paní zpravodajky. A to proto, protože jsme měli dobrou spolupráci, protože je to podobné téma, a také proto, protože ten návrh je dobrým základem. Širokou podporu Máme u těch pozměňovacích návrhů, které se týkají těch eh, evropských certifikátů. My jsme tam do toho vnesli to, abychom tady měli rozdíl mezi eh, registrací a certifikací pro trh a pro mm, nákup. To znamená, že například eh, vlaky se tedy musí certifikovat stejně jako auta a tak dále, ale pouze ty technické testy se dělají na národní úrovni a pro určité trasy, ale jinak chceme celoevropskou registraci. Tak to jsme již v jednom případě postudovali. Co teče týče Evropského registru vozů, to potřebujeme, podporujeme to. Potřebujeme samozřejmě širokou podporu pro osoby s e, omezenou mobilitou. Každý, kdo to nepotřebuje, má být rád, že něco takového nepotřebuje a má být ochoten pomoci ostatním tak, aby se necítili vyloučení ERTS po té katastrofě, kterou jsme měli 6000 ETS kilometrů v Evropě a že já na žádná lokomotiva evropská, která je 100 e, jezdit po všech těchto kolejích, může nás vést pouze k tomuto závěru. O to se musí starat pouze ERA a nikdo jiný. Jinak tady proinvestujeme zbytečně miliardy. Dále pak musíme mít jasně stanoveno, eh, jak, jaké budou pravidla pro ERU a S. A samozřejmě je jasný, že ERA nemůže dělat to, též, to dělají národní organizace. Musí tam být dobrá spolupráce. A poslední slovo musí mít ERA, tak abychom měli zajištěnou do budoucna harmonizaci v Evropě abychom ji pokročili, abychom dokázali čelit negativním vývojům v této oblasti. Potřebujeme jasnou přechodnou dobu, abychom postupně tedy mohli zavést spolupráci mezi ERou a národními bezpečnostními úřady. Rada přišla s kompromisem. Je to dobrý krok správným směrem, ale nejde dostatečně daleko. Bylo řečeno, že vše, co bude jezdit po Evropě, veškeré vlaky, o tom musí rozhodovat ERA. Ale co si myslí Rada o evropské železniční štíti? Jaký obrázek o ní má? Dva příklady. Litva, Lotyšsko a Estonsko. Na základě jejich minulosti mají společnou železniční síť. I přesto e, si to národně rozdělili fragmentarizovali si to a tak to je tomu nyní, že skutečně není možné, aby jeden jediný vlak projel těmito zeměmi. To je krok zpět, protože před 25 lety to tam možné bylo. Ve Francii máme jeden národ, společný, ale je tam jiný systém vlaku na jihu Francie a na severu Francie, takže hovořit tady o jednotě je směšné. A proto ten národnostní přístup je přesně ten špatný. Potřebujeme tady evropský pohled na tu problematiku, STS mají i nadále svou funkci, ale je důležité, aby se ta spolupráce posílila. Pan Sýler. Děkuji, pane předsedo. Také bych eh, rád poděkoval eh, zpravodaj eh, za velice pěknou spolupráci v rámci technického pilíře. A začnu s Michaelovými připomínkami tak eh, ono se dá eh, jezdit z Vilniusu, Kaunasu do eh, Talinu v rámci TNT. Samozřejmě se tam mění lokomotivy a další věci, což samozřejmě není příliš dobré, to souhlasím, ale myslím, že nemůžeme přestat vydávat certifikáty lokomotiv v éře a, to je, a tím to bude řešené. Ne, ten problém je jiný. Tam jde o to, že, dlou, že eh, takové dálkové vlaky eh, s pomalou rychlostí zas nemají eh, takovou cenu, hledat tak pro nás. A potom k té skupině zpráv. Já si myslím, že pokud jde o interoperabilitu, tak máme dva typy izolovaných sítí. A já jsem tam taky k tomu e, udělal pozměňovací návrhy. E, jsou, v Evropě jsou opravdu izolované e, sítě a v izolované sítě, které jsou dobře integrované do zemí, do třetích zemí, tedy do sítí třetích zemí. A tady je opravdu rozdíl pokud byste eh, chtěli eh, trestat nějaké eh, zúčastněné strany, které by chtěly nějaké certifikáty nebo autorizace od ERY, když to bude mnohem dražší, když by oni rádi působili jenom v jednom členském státě než v dalších třetích zemích, tak prosím, neušlujte jim víc. No, aniž byste jim dali nějaké výhody jiné. Pokud jsou tady takové zúčastněné strany, tak prostě nemůže být horší situace. Mm, po té, co schválíme eh, naši legislativu. Po eh, Termes eh, je celá řada pozměňovacích návrhů, které říkají, že ERA bude schvalovat jenom ERTMS a ne ten signalizační kontrolní systém nevím, kde eh, by tohle skončilo, eh, asi ne tam, kde bychom chtěli. A potom, pokud jde o Evropský registr eh, vozidel, tak u izolovaných sítí, velmi dobře integrovaných se třetími zeměmi, tak jak můžeme udělat mm, Evropský registr pro všechny ty ruské vagóny. Oni prostě nemají nic o tomto systému v éře, žádné údaje. A prostě, když to bude napsáno jako evropský eh, eh, evropský eh, registr, tak eh, prostě nikdo eh, nebude moci tam takhle dělat. Cíles s ponente. <laughs> Děkuji. Několik poznámeček. Sjednocení technických požadavků a certifikačních procedur to je eh, asi velice podstatné, protože všechno ostatní, o čem se bavíme, tak nám pouze zatím zhoršilo za těch 11 let situaci železnice. Eh, první je RTMS, tam samozřejmě je to logické, mělo by to mít jednotnou certifikaci, mělo by to být uznáváno napříč celou Evropskou unii. A jedná se nejen samozřejmě o vagóny, lokomotivy, ale o celé zařízení trati, protože to eh, je sice hezké, že budeme mít certifikované vagóny a e, budeme mít certifikované lokomotivy, ale to zařízení má nějaké svoje požadavky a také tak si je třeba ty požadavky trochu sjednotit. Otázka vztahu národních agentur ERA. Doporučuji naléhavě koncentrovat úsilí v prvé řadě na technické požadavky a procedury. To by měla zpracovat ERA, to by měla společně s národními agenturami zavést jednotně místo 26 různých souborů procedur a požadavků a zároveň by se měla zavést zájemné uznávání certifikátu spojeného s kontrolou dodržování zkušebních postupů národních agentur právě agenturou ERA. Protože to je to klíčové, co nás posune někam dopředu. To všechno ostatní jsou naprosto zbytečné procedury. A ještě jednou výjimkou z celé procedury mohou být izolované trati, například úzkokolejky, které evidentně nemají přechodnost, a případně širokorozchodné trati, které jsou izolované, třeba to je v Polsku širokorozchodná nebo na Slovensku. Něco trošičku jiného jsou samozřejmě baltské státy, ale i tam by jim asi prospělo, kdyby měli mezi sebou sjednocené postupy. Děkuji. Děkuji, paní Estalas, vy asi budete hovořit za pana Di Grandeze, takže tři minuty. tardes. Děkuji, pane předsedo, přeji vám všem krásné dobré odpoledne. Chtěla bych omluvit pana Luise de Grandese, stínového zpravodajta z EPP, neboť se bohužel dnes nemohl doslavit, dostavit. E, ovšem sdělil mi, co by k tomuto chtěl podotknout. A nyní ke směrnici o interoperabilitě. On sám předložil 29 pozměňovacích návrhů. Já bych nejprve potvrdila, že reforma je důležitá, a to tedy v rámci čtvrtého balíčku a komise předložila již návrh, který je mnohem ambicioznější než řada pozměňovacích návrhů takže je tady vůle zřídit interoperabilní evropskou železniční síť. My souhlasíme s komisí a rovněž souhlasíme s návrhem paní zpravodajky, abychom tady zavedli postupné předávání kompetencí agentuře ERA tak aby se mm, nestavěly překážky reformy a zároveň, aby to celé, jak si bylo v souladu se stávajícími systémy a toto přinose evropskou přidanou hodnotu. Na to se zaměřuje většina našich pozměňovacích návrhů a odpovídá to i názoru dalších frakcí a poslancům a jistě to povede k dobrému kompromisu. Článek 20 jak registrace vozidel. Jde o to, aby vozidla, které jsou uváděna na trh, a Evropská agentura by tedy vydávala pro tyto vozidla schválení. Pokud by šlo o vozidla, která eh, se využívají v různých členských státech. Ovšem národní eh, agentury a bezpečnostní agentury pro bezpečnost musí ovšem mít možnost se obrátit na e, místo, které si podal žádost a sami uvést do provozu vozidlo, které se bude pohybovat pouze na území jednoho členského státu. E, pak zde máme další pozměňovací návrh, který jistě povede k dobrému kompromisu. Týká se to provádění infrastruktur, dosud to fungovalo velmi dobře. Tady by ovšem měla být povinnost si vyžádat radu od ERY, ta by potom měla vydat zprávu a vydat schválení, tak aby zajistila, že ERTMS v Evropské unii se korektně provádí. Myslím si, že veškeré návrhy k železničnímu balíčku jsou dobré, je to úspěch, děkuji komisi, děkuji paní zpravodajce, protože jde skutečně o to vytvořit evropskou přidanou hodnotu a zajistit lepší bezpečnost v oblasti železnice, větší liberalizaci tohoto sektoru a skutečnou interoperabilitu. Děkuji mnohokrát. Děkuji a nyní bychom eh, přešli ke zprávě pana Kramera a eh, k bezpečnosti železnic přepracované znění. 4 minuty, prosím. Děkuji. Nejdříve chci mnohokrát poděkovat stínovým zpravodajům. Vedli jsme velmi dobrou spolupráci a když se podívám na všechny ty pozměňovací návrhy 426, které podporují a také doplňují ten návrh. Takže týká se to bezpečnosti, evropského pohledu na bezpečnost, tím tedy žádné velčí že nemáme. Ehm Rovněž jsem velice potěšen, že si tady podpora pro zavedení evropského bezpečnostního certifikátu a také to, že národní orgány se slouží pod ERO a že nová pravidla budou vydávána pouze v případě nouze a pak to bude koordinováno. Momentálně máme 12 tisíc pravidel, každý členský stát si to vyřešil samostatně. Toto je třeba odbourat a vedle těch 12 tisíci písemných pravidel je ještě celá řada ústních pravidel, které jsou stejně tak důležité, nejdůležitější a nikdo je nezná. Lidský faktor eh, v rámci bezpečnosti je třeba zohlednit silněji, týká se to doby práce, odpočinku a kvalifikací, ale také víme, že například na silnicích ty doba pro odpočinek eh, vypadá lépe než ve vzduchu, ale o tom jsme hovořili na poslední, na naší minulé schůzi. Samozřejmě potřebujeme kulturu, která, kde se budou hlásit bezpečnostní rizika, měla by to být nějaká důvěrná zpráva o rizicích. Ve Velké Británii je to již praxe, velmi dobře se to odsvědčilo. Pracovník, který vidí, že je někde nějaký deficit, se nemusí bát, že přijde o místo, pokud to ohlásí, protože se to ohlásí důvěrně, eh, tak se zabrání eventuálním nehodám. Dále, standardy de minimum, pro udržování, musíme o tom diskutovat. U hluku jsme to měli podobné, například když se železnice brouzí každé dva roky, tak je pak celá ta doprava mnohem těžší. A co se týče eh, udržování, oprav a neštěstí, nehod, většinou to nebylo tím, že by nějaký vlak byl špatný, ale bylo to tím, že nebyl špatně opravován a udržován. A já ze své zkušenosti z Berlína vám skutečně mohu vyprávět a jasně potvrdit, že pokud člověk nedá peníze do do údržby, tak z dlouhodobého hlediska je to mnohem nakonec dražší. A dál ty výjimky pro lokální a technicky specifické části títě, to musí být velice pečlivě vyvozeno. Já jsem naprosto proto, samozřejmě, aby hardská úzkokolejka může zůstat i nadále, to se musí tady evropsky řešit. Ale národní pohled na železnice je skutečně ten špatný. Musíme na ní hledět lokálně, regionálně, prosím. Tam můžeme si říct, že v určitých věcech nepotřebujeme evropské obrovskou registraci. Já tedy doufám, že se nám podaří se shodnout, podpořit to velkou většinou, to je naším cílem, na tom jsme se shodli. Já chci ještě před volbami dosáhnout kompromisu s radou a díky eh, tomu, že se rada dohodla, tak jsme se posunuli o krok dál. Minulý čtvrtek právě má členská země Německo se bránilo až skoro do samého konce. Naštěstí potom z jiných stran přišel nátlak a oni se pohli správným směrem. Kompromis je ovšem pouze půl krokem směrem vpřed, protože národní pohled byl stále ještě posí, eh, posilován, já jsem o tom hořil a skutečně se od tohoto musíme oprostit. My tady nechceme možnost volby mezi ERO a NSA, ne. My chceme, aby byla dobrá spolupráce mezi těmito agenturami. Musí prostě dobře spolupracovat. Pokud se nám to podaří, tak ERA může mít poslední slovo a tím, ty národní, tím jsme položili základní kámen pro harmonizaci budoucnosti. Víme, že je to delší proces, viděli jsme to v letecké dopravě, tam jsme měli dvě schůze, pak ještě se zpravodají, bylo to velmi plodné, jak to probíhalo. Ty též problémy oni měli před 20 lety a dnes jsou šťastní, že jsou ty problémy vyřešeny, já si to, já to přeji železnici v zájmu evropského průmyslu, který je již dávno zorganizován celoevropsky. Přeji to také cestujícím a přeji to také našemu úsilí v rámci ochrany klimatu, protože potom pomocí méně peněz budeme mít více zboží na železnici. Děkuji. Děkuji. Pan Bach mě poprosil, abych ho zastoupil. Tento kontext železničního balíčku není izolovaný, musí být ve shodě s jinými agenturami jako například ERA, ale také s interoperabilitou. To nesmíme spouštět se zřetele. Zvlášť významný je evropský přístup. ERA musí být posílena zároveň také pomocí jednotného evropského certifikátu. Jen tak lze dosáhnout větší bezpečnosti na železniče a uspořit náklady a čas. To pan zpravodaj zohlednil a je to respektováno také v mnoha pozměňovacích návrhů. EPP e mají celou řadu pozměňovacích návrhů a o nich nechci hovořit podrobně. Pan Bach říká, že se zaměřuje na následující jasná definice různých aktérů a přesné stanovení zodpovědnosti, tak abychom se vyvarovali dvou smyslnosti. Za druhé, užší zaměření na údržbu. Současná situace musí být zlepšena, hlavně ohledně Eh, vozů. A za třetí sociální podmínky, čas na odpočinek, to jsou aspekty, které jsou nesmírně důležité. Bylo by dobré zavést to, co mají také řidiči nákladní dopravy, čili sledování kilometrů. A další bod je eh, postupovat tak, jak to děláme v letecké přepravě. Ti, kdo odhalili nějaké chyby, anebo se sami dopustili chyby, tak nesmí mít strach eh, takovéto chyby ohlásit. Pan Bach eh, vidí velkou šanci na to, abychom tuto zprávu projednali rychle. Děkuji. Thank you, chair, on behalf of... Děkuji. Jménem Ines Ayala Sender, která je naší zpravodajkou, bych rád eh, vysvětlil naše pozměňovací návrhy. V řadě pozměňovacích návrhů se odráží evropská legislativa o nehodách v e, civilním letectvím a jak říká pan Koch, jedná se o tu kulturu e, bezpečnosti. Myslíme si, že potřebujeme e, data od železničních společností a od strojvůdců, tak abychom zvýšili bezpečnost železnic a proto si myslíme, že je třeba zavést ten systém eh, poctivé kultury tak, abychom aktivně povzbuzovali lidi, aby hlásili, aby, aby hlásili eh, bezpečnostní incidenty. Vždycky je problém s nalezením eh, obětí, kolikrát ty postupy eh, nebo identifikaci. Eh, může to trvat dny, jako jsme viděli teď ve Španělsku, a proto bychom eh, chtěli zavést možnost, aby jména cestujících jako v rychlostních, rychlostních vlacích byla zaregistrována, tak jak je to teď ve Španělsku, Británii a Německu. a také bychom rádi eh, posílili ten lidský faktor, ten stále důlež, hraje důležitou roli. A zároveň, abychom zvýšili bezpečnost v EU, tak jsme navrhli, aby ve všech evropských železničních sítích byl systém nadbytečnosti, který, byl, který by byl nezávislý na jednotném systému. Potom k eh, nouzovým plánům eh, voláme potom, aby eh, národní provozovatele zpracovali nouzové plány, pokud je o přístup eh, záchranných služeb na místo eh, v nehody a také záložní plán péče o oběti. Také se domníváme, a to je v souladu s, s tím, co ehm, já jsem ve své vlastní zprávě navrhl zavést, že přes hranice by měly Eh, správci infrastruktury zavést systém koordinace pro případ nehody, tak by mohli navzájem spolupracovat. Opět eh, si myslíme, mm, stejně jako v těch dalších zprávách, že by se mělo jasně eh, rozlišovat mezi vysokorychlostními a konvenčními trasami a údržba. Tam agentury by měly harmonizovat minimální interval údržby pro, interval údržby pro vagóny Chtěli bychom to eh, modulovat tak, aby eh, to nebylo jenom podle eh, ujeté vzdálenosti, ale i podle typu trasy a mm, počasí a tak podobně. Také po roce vstupu v platnosti bychom chtěli, aby komise zavedla, na, tedy předložila návrh k minimální do pracovní době strojvedoucích a k ERMTS. Máme stejné názory jako zpravodajka Bilbao. Děkuji, pan Benin, tři minuty. Děkuji. Já jsem předložil několik pozměňovacích návrhů, abych zdůraznil, jak je důležité, eh, pokud je to prakticky nebo odůvodněně nebo rozumně možné praktické. Eh, my se snažíme eh, ukázat, že cena na omezení rizika musí být úměrná k získanému přínosu Eh, existuje eh, celá eh, řada absolutních konstant v oblasti bezpečnosti, nicméně ty by také mohly úplně zničit železnice, pokud jde o jakékoliv komerč, jakoukoliv komerční rentabilitu. Pokud jde o odpovědnost, musíme jenom eh, tedy pečlivě k té myšlence, že všichni eh, aktéři na železnici eh, jsou odpovědní. Ano, ale jenom ve své oblasti. Nechceme žádný zmatek pro zákazníky, protože zákazník má smlouvu s dodavatelem, s přepravcem a čili s podnikem a nikoliv s tím, kdo tam kdo něco nakládá, nebo jakoukoliv, jakýmkoliv dalším subjektem v řetězci. Čili je třeba, aby tady byl jednotný bod pro zákazníka, jednotný kontaktní bod. Potom eh, samozřejmě členské státy eh, nemůže eh, nic zadržet, aby zavedly vyšší bezpečnostní ehm, parametry, ale ehm, někde by to šlo zcela proti duchu ehm, toho, co se tady pokoušíme, čili proti té jednotné interoperabilitě, čili jakékoliv vyšší bezpečnostní požadavky nesmí jít proti harmonizaci. Pokud jdou proti harmonizaci, tak jsme na začátku a za deset let eh, budeme zase mít eh, zcela zmatený systém a zamotaný, zamotaný trh. Pokud jde o pracovní dobu, tak si nemyslím, že bychom eh, tady měli vyzývat k legislativě o pracovní době. Můžeme tam udělat něco k bezpečnostním pravidlům, jako to, o čem jsme se bavili minulý týden, ale myslím si, že eh, tyhle sociální čas, říká řečník, bychom tam do toho neměli zanášet. Děkuji. Děkuji, pan Zíle, tři minuty, prosím. Děkuji. Já bych nejdříve eh, chtěl poděkovat eh, za dobrou spolupráci Michaelovi, tedy v té technické skupině. Já jsem rád, e, že německé úřady e, souhlasily, takže s tím technickým e, pilířem bychom mohli postoupit ještě v tomto volebním období. To by bylo rozumné řešení, ale možná, že vy to tady vnímáte jinak na tomto výboru. Ale pokud budeme mít příležitost, taky myslím, musíme použít. K těm dalším otázkám, tak bych rád řekl, že u toho jednotného bezpečnostního certifikátu Michaela a zorganizovala velice dobré jednání s ostatními kde jsme se pobavili o zkušenostech z letectví, eh, jaké zkušenosti eh, můžeme eh, přejmout z letecké dopravy do železniční, pokud je o bezpečnost. A potom je tady další věc. Tam se nevytváří nebo nevydává v, letec, v leteckém provozu jednotný bezpečnostní certifikát, dělá to NSA. Možná, že to by pro nás bylo řešení, možná, že ne, možná, že jenom v těch případech, kde by operátor chtěl eh, působit jenom v jednom členském eh, státu. Eh, myslím si, že tady bychom tedy měli uplatnit dobrý kompromis. Jinak bychom nebyli dostatečně konzistentní ve svém stanovisku. Já už jsem hovořil o těch kontrolních a příkaz, tedy řídících systémech na trati, na tom, o tom traťovém vybavení. Já jsem říkal uh, eh, mm, RTMS a, nech, a zbytek dát uh, v NSA. No na jednu stranu by tady uh, měla mít ERA úplnou pravomoc, ale uh, na druhou stranu uh, se stavíme k jiným věcem jinak. Myslím, že mm, si opravdu musíme dobře zanalizovat, co chceme, pokud jde o tu otázku bezpečnostní interoperability doufám, že se nám podaří nalézt dobré nekontroverzní řešení pro toto. Děkuji, pan Kolíček, tři minuty. Děkuji, já budu velmi stručný, protože eh, tato zpráva eh, pokrývá do určité míry podobné, podobnou plochu jako ta zpráva předchozí. Je tady navíc časové omezení práce personálu, takzvané šichtovnice, velice populární v letecké dopravě. Eh, docela slušně je to řešeno v nákladní dopravě na silnicích, ale eh, je třeba sjednotit tyhle ty požadavky na dráze. Eh, je, já si myslím, že to, co tady říkal kolega Zile, tak že to je faktická připomínka, která vede k tomu řešení, které od začátku tady prosazuji. To znamená jednotná zkušební procedura, zavedená a kontrolovaná ERA, provádění zkoušek národními agenturami vzájemně uznávaných a minimální standardy pro údržbu, protože to je naprosto nezbytné. Na rozdíl od letecké dopravy tady musíme mít také údržbu infrastruktury, protože ta zařízení na infrastruktuře ta jsou jaksi velmi významná pro to, aby to fungovalo. A to jsou v zásadě všechny připomínky. Jinak děkuji autorovi zprávy já myslím, že jsme několikrát diskutovali s ostatními a že ta stanoviska máme víceméně vyjasněna. Děkuji. Uh, Děkuji. A teď zpráva pana Zíleho. Takže Robertem máš čtyři minuty. Děkuji. A, a rád bych také poděkoval a, uh, všem kolegům za těch 400 pozměňovacích návrhů k této zprávě. E, řekl bych, že značná část je e, technická věc, e, no, takové formulační věci, tam s tím nemám problém přijmout. Další část těch pozměňovacích návrhů se týká otázek, které je třeba zvážit a vyřešit, ale myslím, že nejsou příliš kontroverzní. Například je tady skupina pozměňovacích návrhů ke k tomu, eh, že ta eh, agentura by také mohla eh, stornovat a obnovovat a stahovat ty bezpečnostní certifikáty z oběhu. Uvidíme, jak by toto fungovalo, ale myslím si, že můžeme dosáhnout kompromisu. Je tady také oblast, kde by agentura měla vydat svá doporučení a myslím si, že i tam budeme schopni se dohodnout. Další věc se týká se eh, složením eh, odvolací, eh, složení odvolací rady a doby přeskumu. A myslím, že i tam budeme schopni se dohodnout. Potom je tady pozněvací návrh Filipa, pokud jde o úroveň poplatku. To je zajímavé. Myslím, že tady budeme muset rozlišovat cenu účtovanou podle eh, oblasti eh, na platnosti povolení a rozsahu tedy eh, provozu železničního. Musíme pochopit, že trh pro celou EU pro všechny operátory, to, je, to, to je opravdu kolikrát hodně odlišné. Pokud je o jazykové věci, tak tam se nedostal mnoho pozměňovacích návrhů, jestli to bude překládat, nebo všechny ty certifikáty do oficiálních jazyků, eh, kde se eh, ten vozový park používá. Pokud to jsou samozřejmě úřední jazyky EU, protože máme některé oblasti, kde eh, se používá jazyk, který není úředním jazykem. Já si myslím, že to je trošku zůvěřilé právně, pokud bychom tam měli nějaký neúřední jazyk a, a myslím si, že to bylo dokonce nelegální. A potom musíme dobře pochopit, eh, jak eh, bude fungovat, eh, jak budou fungovat subdodávky NSA. Doufáme, že vztah mezi ERA e a NSA nepovede k žádným konfliktům nebo kontroverzní situaci. Já zauvedla, že už to udělala v letectví poměrně míru milovně a my se musíme zamyslet nad tím, jestli eh, tady máme dost eh, legislativy eh, v tom nařízení. Samozřejmě ono by bylo velice obtížné vytvořit to ještě podrobněji, než navrhla komise. A potom ta závěrečná věc, otázka interoperability a bezpečnosti. Tam musíme vytvořit eh, dostatečnou provázanost, jinak by to byl právní zmatek, takže eh, myslím, že eh, těch technických věcí budeme nadále se spolupracovat. Děkuji, děkuji pan Rike, tři minuty. No, merci, Robert. Děkuji, pane předsedo, děkuji Roberovi. Děkuji Robert za její práci. Jsme toho názoru, že agentura by měla být centrálním prvkem měla by zajišťovat celkovou bezpečnost a interoperabilitu. My jsme vše pro One Stop Shop a agentura by měla získat eh, tu registraci, jak to navrhuje komise. Měla by získat rovněž kontrolní pravomoc pro ERMTS. Tam, kde někdy vzniká problém, to je to jsou ty národní místa, ty NSA. Tady bychom měli nalézt nějaké průřezy mezi národními orgány a Evropskou agenturou, zejména co se týče zemí, které mají národní specifika. Například eh, se to týká baltských zemí a Španělska. Co se týče definice, eh, či pokud se to týče jistých pojmů, které se používají pouze lokálně. Ale Skutečně Evropská agentura by měla eh, toto vše jaksi zakrýt, měla by se to konat pod jejím pláštěm. Je důležité, abychom se na ní soustředili, je to dobré pro evropskou integraci a je to také zajímavé z hlediska nákladů. Personál ve vlacích eh, zajišťuje také bezpečnost. Důležité je certifikace i certifikace náhradních dílů, a další kapitola, zde se jedná o prostředky a úkoly agentury. Máme tam tu odvolací komoru, které si všichni velmi váží. Tu je třeba ještě přesněji narýsovat. Tam byl například problém imunity a kompetencí komory, jak toto sladit. Pak jsou tam jisté pochyby, které se týkají listkých zdrojů, ale tam jistě nalezneme nějaký prostředek, jak to dořešit protože ty úkoly jsou skutečně velké a rozpočtová prognóza je velmi nejistá a velmi vágní. Bylo by skutečně velmi nebezpečné, abychom takovéto důležité úkoly v oblasti bezpečnosti a interoperability dali agentuře, kterou nevybavíme dostatečně penězi a personálem. Dále problém realizace provádění je třeba, aby jednotliví aktéři na trhu měli možnost přizpůsobit. Já věřím, že tady nalezneme kompromis. Jednak tam musíme mít lhůtu pro provádění, my navrhneme jeden rok. Máme tam i další návrhy, ale my tady vidím přechodné období 36 měsíců, to je z naší strany rozumný návrh. Jde o mnohé a proto by bylo dobré, abychom zohledněny jak prostředky, tak hluty a tak provádění. Děkuji. Pan Paňo. Pane předsedo, milí kolegové, jsme velmi proto, aby agentura ERA byla posílená ve své úloze. To jsem tedy předeslal. A nyní jde o tedy registraci a bezpečnostní certifikáty pro vozy, ti, kdo si o toto chtějí požádat, tak se obrátí buď na národní orgán či na Evropskou agenturu. Národní orgán je výjimkou. Žadatel si tedy v určitých případech může zvolit, na koho se obrátí. Je třeba zlepšit veškeré ustanovení, jasně vymezit kompetence a rozšířit kompetence této agentury. Jedná se o rozhodnutí, která byla učena v minulosti. Jedná se také o to, aby se z hlediska trestně právního vyjastilo, do jaké míry agentura a její personál ručí, jsou odpovědní. Dále je třeba lépe eh, upravit jazykovou eh, stránku v agentuře a pak tady máme to přechodné období. Kolega už o tom hovořil. Je třeba zajistit, aby agentura ERA skutečně měla k dispozici dostatečné prostředky, kvalitní informace, tak aby skutečně mohla sehrát svou úlohu, kterou jsme jí svěřili. Máme tady tedy to přechodné období, tak jak jsme to udělali s agenturou pro letectví. My si přejeme dva roky pro implementaci a další tři a půl roku jakožto přechodné období této době mohou členské státy vydávat povolení a certifikáty, ale s výhradou eh, Evropské komise a agentury ERA. Zejména jde o nediskriminaci v udělování těchto povolení. Co je tedy záměr našich pozměňovacích návrhů? Pan Benian? Děkuji. Roberte, prosím. Eh, děkuji za eh, tvé pozměňovací, eh, za ty připomínky a pokud je o ty pozměňovací návrhy, tak samozřejmě musíme sladit se, pokud jde o ty lhuty v minulosti. Myslím, že v minulosti jsme s tím měli problémy a teď už bychom to měli dát snad dohromady. Pokud je o tachografy pro mm, strojvůdce, tak v silniční dopravě jsme to zaváděli kvůli eh, zneužívání. Ovšem otázka, jestli zneužívání v železniční dopravě je také velký problém. A nebo také um, víme, že se, jak se to může přetáčet, uh, ale uh, a vždycky si také může řidič kamionu zastavit, když už pracuje příliš dlouho, ale co se stane se spožděním vlakem? To je otázka. Potom uh, Eh, máme problém NSA a ERA, e eh, co když někdo tedy chce eh, působit v dané národní oblasti. Tam je velký problém. Potom, pokud je o přechodné období, tak tam problém nemám a musíme se pokusit o to, abychom neměli jednotný rámec, jednotný přístup protože nemůžeme účtovat eh, Deutsche Bahn eh, stejné peníze jako nějakým malým železnicím, eh, které, které jsou dlouhé dohromady 20 kilometrů. Takže, takže určitě ten rozsah působnosti je třeba. Prostě ta myšlenka area of use, čili místo, kde se to bude používat, místo použití, to je důležité. A podle toho je třeba rozrůznit eh, poplatek za certifikát. Ale je lepší mít evropský certifikát, protože to bude tlačit železniční podniky, aby se také dívali za hranice své působnosti a to je důležité. Pokud jde o specifickou situaci baltských států, tak baltské státy sami eh, by eh, mohly přijmout tu eh, specifickou oblast užití. No, eh, chtěl jsem ještě říct několik věcí, ale teď mi to vypadlo, tak to je všechno. Prosím, pan Kramer. Robert. Ano, chtěl bych eh, velice poděkovat Robertovi za dobrou spolupráci. A ty tři témata spolu také souvisí a já doufám, že budeme mít kompromisy. Samozřejmě ne ve všem se shodneme, a snažíme se. A to pracovní klima bylo velmi dobré. Era Nyní k pozměňovací návrh. Ty one-stop shopy ery to podporují všichni, velká většina, ale tady jde hlavně o to, jak bude vypadat spolupráce mezi ERou a NSA. Vy jste to již zmiňovali. Samozřejmě lokální organizace odvádí mnoho, mnoho práce, ale ERA by měla mít skutečně poslední slovo. Pozměňovací návrhy, které se týkají pracovních a sociálních podmínek, toto podporuji. Sociální otázky jsou totiž také přirozeně i bezpečnostními otázkami. Sami jsme k tomu předložili pozměňováky a nyní eh, ta nezávislost těch orgánů, hm, to jsem podpořil, protože to také podpoří bezpečnost ERTMS, to je jasné, k tomu jsem se již vyjádřil. A to se týče jazyka, bylo by hezky kdybychom měli i u železnice jeden jednotný jazyk. Ale asa nám také vysvětlila jednu věc. Ten jazykový problém, pokud dojde k nějakým problémům, tak se to dá po, vyřešit pomocí mateřského jazyka, takže já jsem si na začátku měl pocit, že je to velký problém, ale on to velký problém není. Pro mě je důležité, abychom tady měli jasnou smluvní dohodu mezi ERO a NSA, těmi národními agenturami a co se týče v bezpečnosti, německá agentura si musela něčeho trochu vzdát a já jsem rád, že se prosadila evropská perspektiva. ERA prostě musí mít poslední slovo. Jasná přechodná období pro výstavu struktur a kompetencí, to je jasné, musí to být jasné, ale krátké, nesmí to být 15 let. To bychom mohli celou věc zapomenout. A poslední krok, samozřejmě s napětím sledujeme vývoj na radě. Momentálně uvidíme tedy, se naplněn důvěrou a pokud se nám u interoperability a bezpečnosti podaří eh, dostat k dobrému řešení, tak si myslím, že se dohodneme i na těch ostatních nařízení, že se nám doufáme a věřím, že se nám to podaří. Děkuji Robertovi a samozřejmě také paní Bilbao. Pan Kolíček, tři minuty. Jenom několik poznámeček. Ještě jednou bych se vrátil k tomu, že kapacitně, pokud budeme chtít od ERY, eh, i třeba pro nějaké krátké přechodové lhůtě, aby okamžitě eh, prováděla veškeré zkoušení, ať už technické nebo bezpečnostní, tak je to nesmysl. To prostě je mimo realitu. Čili my bychom měli skutečně chtít od ERY, aby stanovila standardy pro zkoušení v národních zkušebnách, aby kontrolovala i dodržování a aby na základě práce ERY byly certifikáty vzájemně uznávány. To je to, co nám umožní opravdu na tom evropském železničním trhu udělat velký pokrok. Podobně by měla být také stanoveny standardy údržby, ať už je to infrastruktura nebo vagóny a lokomotivy. To je, to je podle mě obrovský krok dopředu a pokud v nějaké rozumné době se toho dožijeme, tak je to vynikající a budou nás chválit ještě naše děti. Děkuju. Thank you very much. I'll now go on to the final... Děkuji. A teď se dostáváme k závěrečné zprávě a to je zpráva pana Kohlíčka k eh, v normalizaci účtů železničních podníčeků, takže dávám eh, panu Kohlíčkovi tři minuty a stínový zprávenou podvou. Eh, já myslím, že k mé zprávě už jsme ale co tady eh, si řekli. Já si myslím, že eh, zpráva Evropské komise, která je velmi zajímavá, nepřispívá k tomu, abychom zlepšili postavení železnice vůči ostatním modům dopravy. Protože celý ten čtvrtý železniční balíček má vylepšit postavení železniční dopravy vůči ostatní dopravě, zejména vůči silniční, ale i vůči ostatním druhům dopravy. A jestliže zruším směrnici, která ještě ani nedoběhla, protože většina ustanovení směrnice 2012 34 má být provedena do vnitrostátního práva do 16. června 2015. Pak tedy asi je to poněkud neuvážené. I když zpráva Evropské komise tady tvrdí, že je všechno naprosto v pořádku, ale přesto já o tom nejsem přesvědčen. A proč o tom nejsem přesvědčen? Kdykoliv jsem se bavil s ministry dopravy, tedy lidmi, kteří nemusí bezpečně být naprosto v obraze o současném stavu v provozu, tak řekli ano, to zrušíme. V momentě, kdy jsem se bavil se zástupci drážních organizací, tak mi řekli, ne, to nerušte, to je věc, která není plně nahrazena jinými předpisy. A teď mi řekněte, jestli věříte spíš člověku, který z ministerského postu něco řídí, anebo člověku, který se konkrétní věcí zabývá. A já jsem provozák, já jsem 23 let dělal v provoze a myslím si, že vždycky ten, kdo je v provoze, o, tom, o té dané věci ví trošičku víc. Takže já navrhuji odložit konečné rozhodnutí o zrušení nařízení 119269 do 31. prosince 2019, požádat komisi o posouzení účinku provádění směrnice do vnitrostátního práva po uplynutí lhůty, to znamená po 16. červnu 2015, a to formou zprávy, která bude nejpozději předložena do 31. prosince 2017. Vidím, jak rychle byla předložena zpráva o technickém vyšetřování námořní katastrofy Costa Concordia. Do dneška nebyla předložena veřejnosti. A prosím, je to už roka půl. Ale vůta je tam rok, takže to je velmi rozumné, když od komise budeme chtít dva roky po uplynutí lhuty zprávu a požádat komisi, aby na základě výsledků uplatňování provedené směrnice 2012-34 předložila v případě potřeby nový legislativní návrh, který zaručí všem železničním podnikům stejná práva. Čili aby nejen ty vyjmenované společnosti mohly používat ty možnosti, které tady jsou, ty čtyři skupiny, jak to popisuje komise, ale aby to mohly používat všechny společnosti, které dnes operují na trhu, jejich tisícovka. Čili aby to nebylo diskriminační vůči nikomu, abychom tím maximálně využili možnosti tohoto nařízení pro, ve prospěch železniční dopravy. Děkuji. Pan Paňo, dvě minuty, prosím. Euh, Pane předsedo, co se týče eh, tohoto návrhu zrušení nařízení o společných pravidlech, eh, tak si myslím, že eh, tato nařízení o společných pravidlech normalizace změní také legislativní rámec a je důležité říci již dnes, jaké možnosti budou existovat nebo ne po zrušení tohoto nařízení. Z toho důvodu jsem spíše proto, aby zrušení nařízení rady bylo odsunuto. A já si myslím, že pan zpravodaj řádně vyjmenoval důvody, které proto hovoří. Uh, Neměli bychom stanovit ještě ale žádné datum, kdy komise by měla provést určité vyhodnocení o aplikaci eh, směrnice 2017. Eh, Uvidíme, Teprve po určité době zda toto nařízení má být zrušeno nebo ne. Mám také několik pozměňovacích návrhů k této směrnici. Grazie, prezidente. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já jsem vyslechl pochybnosti pana eh, Kohlíčka, myslím si, že je musíme brát vážně. Ale zcela vědomně jsem nepodal žádné pozměňovací návrhy, neboť vycházím z hypotézy komise, která má být pravdivá. A ta spočívá v tom, že je zapotřebí změnit nařízení 1192 a to v rámci pravidel normalizace účtů železničních podniků. Celá ta věc ještě není u konce a když se podíváme na bilance provozovatelů, tak ty byly součástí státních rozpočtů a bylo nutné, aby stát za určitých podmínek se zavazoval o sociální dávky, o pojištění a další zaměstnanecké otázky. A z toho důvodu si myslím, že potřebujeme určitý rámec pro proskytování takovýchto eh, dávek. Pouze 36 podniků mělo možnost využívat takovéto odchylky a teď vidíme, že takovéto nařízení by mělo být smysl pouze tehdy, kdy jednotlivé dráhy by se chtěly chránit před konkurencí, ale z jiných odvětví. A dnes si myslím, že nelze diskriminovat, to už ani nejde. A nemůžeme provádět rozšiřování, jak to navrhu kolega ze strany zelených. Já si myslím, že bychom se měli zasadit pro ten návrh komise. Tak eh, já už žádný další tím ve nevidím, tak nevím, jestli ještě někdo. Děkuji, Karim Srebře tady není, takže mám tady představit eh, její pozici. Já, eh, on souhlasí se zprávou pana Kohlíčka, děkuji mu za spolupráci a je rovněž toho mínění, že studie o konci eh, železničních kont eh, by se měla učinit dva roky po otevření trhu, že bychom to neměli rozhodnout nyní a že by ta opatření měla zůstat zatím v platnosti. Děkuji, Mike. Není komisar. Dobrá, mm, tak naposledy před tímto výborem pan Paké. Dostanete 10 minut, jestli budete chtít, abyste eh, vysvětlil eh, stanovisko k těm čtyřem zprávám. Nemusíte je vyčerpat těch 10 minut, ale jsou vám k dispozici. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Snažím se, snažím se, budu se snažit to vyřídit stejně efektivně jako vy. Nejdříve poděkuji paní Bilbao, panu Kramerovi a panu Zílemu k těm třem zprávám k interoperabilitě, bezpečnosti a k agentuře. Myslím si, že jsou to mimořádné zprávy a jsou v souladu a také do určité míry zlepšují návrh komise. Jsou také užitečné vzhledem k tomu, že eh, obsahují tu myšlenku oblast, oblasti užití a tímto směrem jistě budeme eh, schopni dál nasměrovat institucionální proces. Je tam několik technických věcí, eh, které si týkají souladu definic mezi těmi třemi zprávami. A to je samozřejmě všechno eh, k eh, dispozici. A já myslím, že to nemusím všechno celé přehánět, eh, tedy procházet, pardon. Rád bych k několika konkrétním věcem, o kterých se hovořilo během debaty. Ta první k ERTMS. Toho se týkají ty tři zprávy a tady já jsem velice vděčný všem třem zpravodajům, že doporučují, že nejenom, aby nejenom RTMS nebo aby se to týkalo nejen e RTS, ale i infrastruktury. To je, myslím, nesmírně důležité a, a jak říkal Michael Kramer, je to určitým způsobem k usnadnění, k uh, přechodu, uh, o kterém se hovořilo jako katastrofy. Já bych nepoužil taková slova. Je tady určitá frustrace tedy teď, že jsme implementovali poměrně značnou část uh, Eh, RTMS, ale ještě pořád tady není kontinuita. To samozřejmě souvisí s eh, migrační fází, ale pokud jde o rozvoj eh, projektu RTMS jako takových, tak prvek interoperability není řádně pokryt. A tady si myslíme, že agentura je velice důležitá, co by ten hlavní odpovědný. ohledně toho, co mají je správce infrastruktury dělat při zavádění ERTMS. Potom další klíčová věc se týká zdrojů. Je tady celá řada pozměňovacích návrhů. Eh, které jsou jistě velmi užitečné obsahově, například eh, registr vozidel. Registr vagon. To by bylo velice eh, užitečné. Potom pravomoc monitorování vyšetřovacího orgánů, to je všechno to, co velice vítáme, ale samozřejmě o to všechno má zásadní dopady na zdroje. Enrique a další už na to poukázali, na otázku zdrojů. A otázka je nakonec, jestli eh, rozpočtový orgán bude moci naplnit eh, výzvy legislativního orgánu pokud jde o klíčovou roli pro agenturu. A jestli vám eh, samozřejmě pomůže eh, odhadnout ty dopady, až ten proces nějak dál eh, pokročí. Ale nicméně je to naprosto kritická věc. A teď poslední věc, která se týká načasování a progresivního převodu odpovědnosti agentuře. Myslím si, že to ehm, může proběhnout po eh, tom eh, dvouletém přechodovém období pro směrnice o bezpečnost, transpozičním období, pardon. mezi institucionální vyjednávání ještě potrvají a během toho agentura ehm, povede debatu s náročními bezpečnostními orgány Myslím si, že agentura bude schopná naplnit eh, své povinnosti po tom transpozičním období. Cokoliv delšího, pokud jde, eh, delšího by mělo samozřejmě eh, smysl, pokud jde o kvalitu a bezpečnost, ale zároveň, pokud parlament opravdu se pustí tímto směrem příliš výrazně, tak to ta vyjednávání s radou ještě stíží. protože oni zase navrhli pětileté období, takže to je třeba mít na paměti. A myslím si, že mm, ty eh, ostatní věci jsou technické záležitosti, eh, které my si s kolegy eh, bilaterálně vyřešíme se zaměstnanci a případně se zpravodají. Pokud jde o zprávu pana Kohlíčka a, k a o výměnu, my jsme vyhodnotili použití a užitečnost tohoto historického a, a zastaralého nařízení a myslíme si, že e, to nic nepřináší. Všechny ty nezbytné prostředky, e, které e, železnice dostávají v různých kategoriích podle tohoto nařízení, už jsou pokryté a myslím si, že to dokazuje to, že nemnoho železnic a to používá tohle nařízení. Je to tedy už ve stávající legislativě nebo v recastu, anebo a proto to není teď v tom stávajícím. Čili myslím si, že tady tři instituce chtějí eh, lépe regulovat a zjednodušovat a komise eh, navrhuje přesně toto. Ono není eh, snadné eh, něco eh, zrušit v dopravě. Máme tady ale tentokrát dobrého kandidáta. Dopad podle naší analýzy je nula, zatímco byrokracie, kterou obnáší ten proces, je velice rozsáhlá, takže opět bych vyzval výbor, aby se na to podíval z tohoto úhlu a pro pana Kohlíčka opakuje, že jsme připraveni zabývat se jednotlivými výhradami, které mohou mít operátoři, které mohou eh, také vyplývat z nedostatečné znalosti eh, stávající legislativy a různých postupů, tak abychom se vás, eh, nebo je pokusili ujistit, že to odvolání nebo zrušení bude i v jejich zájmu. Děkuji, pane předsedo. Já vám děkuji. Pane Pakete. A, a Eh, této fázi vám eh, budu přát hodně štěstí na vaší další kariérní pozici v komisi. A děkuji vám eh, znovu za veškerou práci tady na výboru pro dopravu. Určitě za, dopravu, kdy, za dobu, kdy já jsem byl předsedou. Opravdu vám přejeme hodně, hodně úspěchu ve vaším dalším místě vyvoleném. Right. Thank you very much. Děkuji vám. Děkuji eh, také kolegům. Já bych také využil této příležitosti, abych vám poděkoval a stejně jako všem eh, poslancům a jejich eh, zaměstnancům za mimořádnou spolupráci z vaší strany za posledních pět let už to je. Děkuji vám. Dobrá. Takže pan El Kadraoui tady není, Dominik k eh, za Matěje Groše eh, možná. Euh, Já budu velmi rychlý, co se týče Matěje Groše, tak bych chtěl skutečně poděkovat za tento příspěvek. Určitě se podaří najít kompromis, kompromis také s komisí. Hlavně po tom, co jsme si vyslechli eh, slova ze strany komise. Co se týče zlepšení služeb, tak to by bylo dobré, ale ve spojení se zlepšením podmínek personálu a ne, aby to šlo na úkor eh, jejich platebních podmínek. Bylo řečeno, že bylo velmi dobré s vámi spolupracovat, tam litujeme, že nás opustíte. Chcete něco říct, paní? Ano, děkuji. Děkuji také vašemu týmu za vynikající spolupráci, za ochotu spolupracovat. To jsme viděli i dnes. Na závěr bych řekla, že se těším, že všichni si myslíme, že je zapotřebí zlepšit a zvýraznit roli Evropské železniční agentury. Musíme být ale skutečně dobrý základ, tak aby harmonizace se povedla. Existují zatím určitá omezení v rámci provozu. Musíme jasně vědět, jak budou vypadat kompetence Evropské železniční agentury. Musíme se mimo jiné zabývat také osobami se sníženou mobilitou, zabývat se také registrem eh, kolejových vozitel a tak dále. A zadále je nutné se zabývat také jednotlivými postupy při provozu agentury. Děkuji, děkuji vám také za spolupráci eh, s komisí. Samozřejmě bych se chtěl chopit této příležitosti, abych eh, poděkoval panu Paketovi za spolupráci. My jsme často vedli diskuze a ne vždy jsme byli jednotného názoru, ale vždy jsme se respektovali. Nikdy ne za pomenu na ten zážitek, když jsem ho jednou viděl, když jel do komise na kole a skutečně eh, si myslím, že by bylo vhodné, abych mu předal určitou knížečku, která se zabývá Berlínem a cestou na kole kolem bývalé železnič, železné opony. Vy, Ano, já jsem chtěl říct zhruba to samé. Eh, eh, chtěl bych poděkovat panu Jerejku Paketovi eh, za velice profesionální a vstřícný způsob spolupráce a přeji vám hodně úspěchu na vašem dalším stanovisku, ale Jinak bych chtěl říci, že eh, tady máme eh, menší neschody v technické eh, pilíři, takže zamýšlejme se nad příležitostmi. Děkuji a pan Kohlíček. Alors, j'aimerais bien, comme notre collègue, monsieur Kramer. Tak jako náš kolega pan Kramer bych chtěl poděkovat panu Paketovi. Je skvělé, že jezdí na kole nejenom zde v Bruselu, a budu rád, když bude jezdit na kole v Berlíně nebo kdyby jezdil u mě doma na kole. Eh, srdečně vás zvu a myslím si, že po naší výměně názorů navzdory všemu bychom měli být opatrní. Měli bychom si udělat pečlivý obrázek o situaci a podívat se na to, jak eh, vypadá ta spolupráce železních podniků a ty národní podmínky. Je třeba to dobře upravit. Máme tady tisíce podniků v železničním sektoru, které jsou odpovědné za infrastrukturu. Většina z nich jsou poskytovatelé služeb, abych to tak nazval. Asi 40 či 50 podniků tedy částečně odpovědnost za infrastrukturu a může odčerpávat ty zisky, respektive ten zisk z tohoto nařízení. Co se týče těch lhůt, je třeba, abychom dospěli k výsledku a já jsem ochotná nadále diskutovat, ale prvním cílem pro nás, pro všechny, musí být to, abychom pomohli železnici, podpořili ji, tak aby mohla se lépe než v budoucnosti prosadit vůči jiným druhům dopravy, tedy je třeba pomoci železnici. Dobrá kolegové, jenom bych vám připomněl, že harmonogram eh, předpokládá, že se bude hlasovat na výboru 27. listopadu. Eh, to velice zatíží stínové zpravodaje i zpravodaje, aby se dobrali k nějakým kompromisům, pokud to bude možné k tomuto datu. Já souhlasím s tím, eh, aby eh, Robert eh, nadále sledoval debatu, ty technické věci, tak tam je jasný konsenzus. Tam asi ano, PSO a a otevření trhu, tak to bude jiná věc. Nicméně na mě, abych vás vyzval, abyste se pokusili spolupracovat. Všichni zpravodajové bojují za eh, inkluzivitu. Já myslím, že jedině tak budeme schopni eh, zvládnout takovéhle velké sousto. Děkuji vám za to tedy, děkuji eh, také za vaši kázeň, což mi pomohlo, aby všichni dostali tady prostor a, uh, dobrat se tedy k závěru, čili budeme hlasovat na výboru 27. listopadu. Já tady nemám nic eh, dalšího. Eh, takže příští jednání bude v Bruselu 4. Eh, listopadu od 15 hodin, tedy v pondělí, takže se potom všichni uvidíme. A teď přejdeme do zasedání koordinátorů, pokud někdo najde Matěja. Coming, so can... On nepřijde, takže můžeme začít bez něj. Dobrá. Takže pět minut přestávka a potom začneme s koordinátory. Děkuji.